Bonjour à toutes et à tous. Dobrý den vám všem. Dobrá schůze je schůze, která začne včas a proto včas začneme. A doufáme, že se další k nám ještě přidají. Začínáme přijetím pořadu jednání. Prosím, prosím o trochu klidu tam u vchodu. Sekretariát dostal žádost, aby se body 6 a 7 návrhu pořadu jednání změnily. Po tradičních bodech kterými vždy začínáme. Budeme mít bod eh, informativní mise výboru DV do Pakistánu a teprve poté bod číslo 6 financování rozšíření infrastruktur přehrad v rozvojových zemích. Díky tomu někteří naši členové, kteří teď zasedají v jiném výboru, budou moci se této rozpravy zúčastnit. Jsou prosím nějaké další poznámky k pořadu jednání? Pakliže ne, tak eh, považujeme tento pořad jednání za schválený. Máme tady dále zápis ze schůze konané 3. března. Máte-li prosím nějaké poznámky k tomuto zápisu, eh, sdělte to sekretariátu před koncem eh, zasedání. Nedojde-li žádný námět, žádná, žádný návrh, bude tento zápis považovaný za schválený. Dále eh, otázky Evropské komisi. Máme tady dvě otázky. Jedna od paní Keller o víceletém finančním rámci a druhý od paní Sargentiny o zelené knize Komise o budoucí rozvojové politice EU. Otázky byly rozdány eh, ve francouzštině a angličtině. Začneme otázkou paní Kaler. Nejdříve dám slovo komisi Prosím. Komise může tady odpovědět? Ano. Já těmi eh, přes ty brýle nevidím dost dobře dozadu, omlouvám se, musím si tady přizpůsobit paní Borgad. Paní Burgat, prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den. Dostali jsme otázku, která se týká víceletého finančního rámce. A to konkrétně o, o věci, která se týká výroku komisařky Malstromové u těchto návrhů. Nevím, zda mám e, připomenout nejdříve otázku. Ne, není to nutné. Dobře, otázky máte. Takže ano, e, v DGF jsme informováni o e, návrhu komisařky eh, Malstromové a jsme také informováni o dalším vývoji víceletého finančního rámce. Velmi podrobný návrh jsme ještě nedostali. Návrh, který by opravdu zcela přesně eh, stanovovalo, o co jde. Takže pokračujeme dále v jednání. K dnešnímu dni tato jednání ukazují, že náš návrh by mohl snad podpořit eh, návrhy DG Rom, ale jen do určité míry. To, co jsme ochotni přijmout, je, že by DG Rom financovala z vlastního eh, eh, rámce, tedy z kapitoly 3, akce třetích, ale na základě respektování tří kritérií, klíčových kritérií, které jsou Všechny tedy tři musí být respektovány. Za prvé, aby ty akce odpovídaly zájmům Unie. Eh, přímo se to týká a té příslušné DG a musí to být přímo v zájmu EU. Dále to musí být krátkodobé akce, pouze krátkodobé akce a dále eh, nesmí být přihlášeny jakožto eh, veřejná pomoc v rámci definice OECD. Eh, na druhé straně my nesouhlasíme s tím, aby to probíhalo na úkor finančních nástrojů kapitoly 4, konkrétně tematického programu. A to z toho důvodu, že otázky migrace zůstávají prioritní v oblasti vnější spolupráce a rozvoje. A dále nesmí to být akce, které odpovídají eh, těm třem kritériím a jsou eh, to eh, akce vnější spolupráce, ale nikoli rozvojové spolupráce. Nejsme tedy připraveni souhlasit s převodem financí eh, z tematických programů směrem do DG-ROM chceme naprosto udržet celý objem kapitoly 4 pro azyl a migraci, protože to pokrývá akce střednědobé a dlouhodobé to znamená akce rozvojové. Já tedy doufám, že jsem tímto zodpověděla otázkou hm, paní Kellerové, pokud ne, jsem připravená dále eh, tuto odpověď rozvést. Eh, prosím, můžete nám toto předložit dodatečně také písemně, paní Keller? Ano, děkuji. Jenom, eh, abych to opravdu dobře chápala. Vám by příliš eh, nevadil ten návrh, dokonce byste s ním souhlasili, když jde o financování návratu například a podobně, za podmínky, že jsou to peníze DGROM, nikoli peníze rozvojové spolupráce a když, se, když to nejde proti eh, vnějším eh, zájmům EU. Rozuměla jsem vám dobře? Mikrofon není puštěn. Záleží na tom, čemu říkáme eh, financování readmise a návratu, protože o to vlastně jde. Jde o readmisní dohody, tedy v té za prvé DG Rom musí být schopna působit eh, ve třetích zemích. Dobrá, my nejsme nic, nejsme proti tomu. Za druhé, když jde o readmisní dohody, tak eh, je zapotřebí určitých peněz, ale v readmisních dohodách je problém s tím, když jde o e, občany jiných zemí než ze zemí, do kterých jsou posíláni. Velice často ty země nám říkají, nemáme žádné prostředky abychom ty lidi, které vy pošlete k nám, abychom my zase um, eh, vrátili do svých zemí. Čili pokud jde o financování letenek například eh, z Tuniska do Nigeru nebo z Egypta do Eritreje, ano, prosím, proč ne? To není rozvojová akce. Kdyby ale naproti tomu šlo o placení eh, partnerství mobility, což je partnerství dlouhodobé, které se vytváří mezi členskými zeměmi EU a institucemi třetích zemí, aby bylo možné vytvořit kapacity a pomoci jim lépe zvládat migraci a začlenovat migranty sociálně i profesionálně. To, to už je rozvojová pomoc a to odpovídá také příslušným definicím a s tím už bychom nesouhlasili. Záleží tedy na tom, co pokrývá konkrétně readmisní dohoda. Já myslím, že definice kritérií, tak jak jsme je uvedli, ta tři kritéria, to odpovídá tedy přímému zájmu EU, je to krátkodobá věc a e, nejde o definici OECD, Eh, tak já myslím, že to, tím to nejlépe pokrývá celou odpověď. Děkuji. Děkuji vám a přejdeme tedy k otázce paní Sargentiny. Dávám opět slovo komisi. Kdo prosím odpoví za komisi? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Otázka se týká rozvoje investic v Africe. První část otázky se týká dopadu těchto investic na klima a rozvojové cíle EU. Já bych chtěl říci, že cíle EU se soustředují na trvalý udržitelný rozvoj. Pokud je o klima, tak v rámci tedy jednání OSN, tak tady vyvíjíme procesy s malými emisemi, abychom snižovali emise a stále eh, trváme na tom cíli maximálně dvouprocentní, dvoustupňový nárůst teplot. Komise tady uplatňuje několik programů globálně, regionálně v Africe, ale také i na národní úrovni. Eh, žádné tyto investice doposud nepodporovaly rozvoj využívání živičných písků. Eh, naopak. Globálně vzato, když se podíváme na jednání, myslíme a pracujeme na doho- globální dohodě o změně klimatu. Pokliže taková dohoda dojde, bude provedena tedy, a bude zahrnovat také otázku ceny uhlíku v investicích, pak eh, určitě je otázka eh, investic do žvičných písků mnohem méně ekonomicky zajímavá. Dále otázka energetické partnerství. To je dlouhodobá eh, platforma pro dialog i pro spolupráci mezi EU a Afrikou. Tady cílem je zlepšit přístup k, k energetickým službám, které jsou eh, ekologické, šetrné k životnímu prostředí, eh, nákladově zajímavé a tak dále. Jde o to snižovat závislost na fosilních palivech. Není tady také eh, v plánu podporovat využívání fosilních paliv nebo živičných písků. V rámci takového, takové dohody mezi EU a Afrikou do roku 2020 by alespoň 10 tisíc megawatt um, vodních elektráren mělo být uh, postaveno uh, a uh, podobně také určité počty megawatt solární energie a větrné energie. A třetí část otázky se týkala MDG, tedy cílu milénia. A tady eh, jde také o eh, celou řadu zemí, kterým věnujeme velkou pozornost, zejména závazky rychlých investic v zájmu klimatu. Eh, podobně se věnujeme také sledování otázky žvičných písků. Pokud jde o otázky zprávy a řízení, tady je celá řada iniciativ, kterým se komise věnuje lepší zpráva a řízení eh, v afrických eh, institucionálních rámcích eh, a v těchto různých oblastech působení si myslíme, že můžeme užitečně přispět africkým partnerům, aby činili trvale udržitelné volby. Děkuji. Děkuji, paní Sargentini. Ne, děkuji paní předsedkyně. To byla eh, všeobjímající odpověď. Bez mikrofonu. Mikro. Excusez-moi. Omlouvám se, říká předsedkyně. Eh, pan Liliang Ping měl přijít mezi nás. Eh, myslím, že přijde později také jménem předsedkyně. Nemám žádné informace, takže můžeme přejít k bodu 5. Eh, ptám se Evropské komise, zda má nějaké sdělení. Nemá. Dobrá, tak tedy přejdeme k bodu 7 bod 7, který se týká informativní mise výboru DV do Pakistánu 27. až 28. 29. dubna vedl delegaci pan Deva, byli tam pan Guerrero Salom a pan Cortés Astra. Pane Deva, dostanete slovo, abyste nám sdělil závěry této mise. Děkuji, paní předsedkyně. Měl jsem to potěšení, že jsem vedl velice malou, ale velmi aktivní eh, delegaci do Pakistánu, kde jsme pobývali tři dny. Viděli jsme nebo navštívili jsme místa, abychom zjistili, co se děje s finančními prostředky, které jsme dali Pakistánu. A eh, také jsme věnovali Pakistánu hodně eh, peněz. Byl to největší humanitární objem prostředků 250 milionů euro a to bylo následkem eh, velkých škod, které napáchaly povodně. My jsme hned zpočátku konstatovali eh, ve spolupráci s Pakistánem, že toto je opravdu veliká humanitární katastrofa. A 8 eh, milionů lidí bylo vysídleno, přesídleno následkem záplav. Obrovské množství lidí trpělo přesídlením, nedostatkem z hygienických potřeb, nedostatkem vody, jídla. My jsme se tedy snažili zjistit, co se stalo s penězi, které byly tedy eh, věnovány na tuto humanitární pomoc. Byly tady různé položky. Eh, sledovali jsme, v jakých různých eh, fázích můžeme identifikovat potřeby pakistánské vlády. Než jsme tam odjeli komise a také velvyslanec v Pakistánu nám řekl, že jsou některé otázky, které se eh, týkají toho, jak pakistánská vláda zvládá celou krizovou situaci a že by bylo předčasné ehm, eh, přejít od humanitární fáze do rozvojové fáze. K mému velkému překvapení a musím říci i k překvapení mých kolegů jsme zjistili, že eh, Pakistánští partneři, konkrétně místní orgán pro zvládání eh, katastrofy, odváděli skvělou práci. A já tady neváhám použít skutečně slovo skvělou práci. Oni 1,5 milionu lidí vlastně eh, mm, vraceli do původních prostředí, zajišťovali jim bydlení, a podmínky, ve kterých mohly fungovat. Během devíti měsíců mezi záplavami a dobou naší návštěvy odvedly skutečně úžasnou práci, když to eh, mohu srovnat s tím, co bylo pod tsunami. Pod tsunami trvalo čtyři roky než eh, dvacetina toho množství lidí se mohla vrátit eh, do podmínek udržitelného rozvoje. Takže s pakistanskými orgány jsme jednali a mm, zjistili jsme, že oni také využívali e, armádu, a to byla také otázka, zda je vlastně možné použít e, prostředky humanitární pomoci v takovému účelu, ale to je velice dobrý příklad, že když se využili místní prostředky, bylo možné Eh, možné skutečně lidi vrátit zpátky domů. Využili to svou velkou armádu, kterou měli a tyto lidé teď žijí v bezpečí. Velice rychle se mohli vrátit domů. Nedošlo k případům cholery, malárie, jiných chorob, epidemií během té, tohoto období, protože skutečně tam fungovala Eh, velice účinná mašinérie, která umožňovala lidem vracet se zpět. Čili využití vojenských sil v humanitární eh, pomoci ukazuje, že tady to opravdu bylo zajímavé. Čili otázka zněla, zda nám více leží na srdci politický aspekt, který neumožňuje použít eh, armádu v humanitárních akcích, anebo zda nám jde více o ten výsledek, aby se lidé vrátili domů. Bohužel na Haiti jsme podobné podmínky neměli. Na Haiti eh, prostě eh, pořád dlouhou dobu poté vládnul obrovský zmatek, zatímco Pakistan zvládnul celé, celou záležitost velice efektivně. Eh, asi by bylo předčasné přesunout se od humanitární fáze do rozvojové fáze. To mm, tady ještě není jednoznačně vyřešeno, ale, ale opakuji, byli jsem já i mý kolegové, jsme byli všichni velmi překvapeni, jak efektivně oni v Pakistánu zvládli tuto situaci. Eh, měli jsme velice zajímavou řadu setkání s různými představiteli Pakistánu, například zvláštní vyslanec OSN v oblasti rozvojových aspektů úsilí OSN. Také jsme se setkali s premiérem a musím říci, že jsme tam byli dva dny předtím, než eh, skončil život eh, Bin Ládina. Takže když jsem se vrátil domů do Londýna z Pakistánu, tak jsem eh, se eh, zjistil, co se tam všecko děje. Ale já jsem s tím rozhodně neměl nic společného, i když eh, to třeba pro někoho tak připadalo. No, prostě tak to bylo. No, bylo to překvapení také, že byli jsme v hotelu Sarina, který je pouze 30 mil od vily, ve které e, žil Bin Laden. A opravdu jsme, se, jsme byli překvapeni po návratu, když jsme viděli, co všechno se tam dělo. Dále jsme se také setkali e, s paní Tivo Pakala, e, zástupkyní eh, humanitární eh, akce a také eh, jsme velice účinným a zajímavým způsobem mohli poskytnout materiální pomoc. EU byla oceněna za iniciativy v programu ECHO a opět a opět echo eh, bylo velmi oceněno partnery a spolupracovníky, také eh, eh, rozvojová banka, která se dělala starosti s určitými infrastrukturami po záplavách Pakistánu. Ti z vás, kdo navštívili Pakistán, asi vědí, že tedy hlavní město a zbytek země, to jsou prostě dva hospodářské zcela odlišné prostory. A velvyslanec říká, žijí sedm mil od Pakistánu. Žertem samozřejmě, protože to je opravdu velice odlišná oblast než zbytek země. Také jsme se eh, setkali se zástupci projektu v oblasti vodohospodářství, tam byly určité obavy o bezpečnost, eh, protože eh, jsme jeli kus z města a dostali jsme eh, obrněné vozidlo, muselo, museli jsme se tam dostat velmi nenápadně, proto takové vesnice. A ve mé veškeré zkušenosti rozvojové práce, tam jsem viděl asi ty nejchudší lidi vůbec, které jsem kdy v životě viděl, lidi, kteří žijí s méně než jedním dolarem, já bych dokonce řekla asi méně než s půl dolarem denně. A nicméně oni nás přijali opravdu velice, velice krásně. No, my jsme diskutovali o jejich problémech a ty problémy jsou takové, že tam není žádná kanalizace, to znamená, že úplně všecko plavalo v jakémsi obrovském bazénu kolem kolem eh, vesnice a všechny ty problémy s dizentérií a podobně, to všecko prostě eh, znamená, že tam není možné eh, mít věci, které my všichni považujeme za normální. Proto je tady program, na kterém má zájem EU v tom tisíci a tisíci much, které tam létaly, jsme se tam, jsme tam měli zasedání, při kterém jsme jednali o tom, jak by bylo možné zlepšit situaci v této vesnici tak blízko hlavnímu městu. Dále jsme se setkali také s místopředsedou plánovací komise, který se zabývá dlouhodobými problémy Pakistánu. Pakistán je velice zranitelná země. A já myslím, že ti, kdo navštívili Pakistán nebo byli na nějaké misi v Pakistánu, tak chápou tuto zranitelnost pod vlivem řady různých tlaků, břemen, otázka Pakistánu, celá ta otázka terorismu, nestability, pan Bin Laden a jeho jeho talibani a jeho spolupracovníci. No, je to nukleární země, jaderná země. Takže to je opravdu směsice velice komplikovaných eh, struktur, lidí, eh, rovnováhy sil a eh, celé řady dohod To se samozřejmě také ukázalo, když jsme později dodatečně zjistili, že Bin Laden byl pouze 30 mil od nás. A že tedy zda eh, pakistánské orgány nevěděli o tom, že tam je, to já posoudit nedovedu, ale když jsme eh, s pakistánskými orgány jednali, eh, například s pakistánským ministrem zahraničí, tak jsme diskutovali dlouhodobé dlouhodobé eh, důsledky toho, že je tady GPS, GPS+, otázka textilu, otázka obchodních dohod, pakistánského vývozu, který by měl Pakistánu pomoci růst. Tak jsme diskutovali také o dalších dopadech toho, co vyžaduje GSP+ že tedy jde o to, aby se také náležitě v pakistánském eh, právním řádu eh, všechno projevilo, aby pakistánský parlament ratifikoval mezinárodní dohody, eh, například také mm, úmluvu o zákazu mučení, chartu základních práv a tak dále. To všechno jedna věc je ratifikovat a pak je druhá věc to skutečně v praxi naplňovat. Minister zahraničí i premiér jasně z našich úst slyšeli, že je třeba vidět skutečnou v praxi realizaci všech těchto úmluv a dohod. A my jsme tedy formulovali eh, naše požadavky a také naše názory na celou situaci. Bylo nám řečeno, že je tady pozměňovací nebo doplněk 18 Eh, pakistánské umluvy, což má obrovské dopady na budoucnost země. My tady na západě prý to ani nemůžeme pochopit. A to je eh, převedení eh, moci z Islamabádu do provincií. Nyní pakistánské provincie převezmou policie, nerostné bohatství, půdu a celou řadu dalších věcí, které Eh, tedy vlastně povedou k jakési ne federální, ale dokonce konfederální struktury. A já osobně mám určité starosti, určité obavy, zda skutečně to centrum udrží eh, v této nové struktuře všechny ty provincie eh, v jednom celku. Ale oni nám řekli, že to je prostě jediná možnost, jak pokročit Punjab, Sindh a další oblasti, regiony na severních hranicích prostě jsou teď federálně spravované, spravovaný stát eh, s velice eh, velkým převodem pravomocí na lokální či regionální úroveň. A my eh, jsme opravdu netušili, že tento proces zprávy a řízení je už do té míry decentralizován. Chtěli jsme se také na to podívat, chtěli jsme to pochopit Chtěli jsme vidět, jak kolik pokroku bylo dosaženo, ale my jsme tam byli hlavně z hlediska rozvojové pomoci a humanitární pomoci. To vlastně v této oblasti také bude, budou mít hlavní slovo ty provincie a nikoli už centrální moc. Popřáli jsme jim hodně úspěchů v této nové struktuře převodu pravomocí. A pak Eh, ovšem naše cesta skončila a došlo eh, ke smrti Bin Ládina. Eh, co všecko se stalo nebo změnilo, to nevíme. Jak se tam projevují pakistánští talibáni, afgánští talibáni. Ale já přeju pakistánskému lidu a pakistánské vládě, kteří teď prožili nejdelší období demokracie, dva a půl roku. To je pro ně nejdelší období eh, demokracie. Já tedy přeji Pakistánu, aby eh, v nadcházejících měsících eh, tuto situaci mohli udržet. Děkuji. Děkuji vám, pane Diva, za tuto zprávu. Ještě než předám slovo dalším, tak bych přivítala delegaci na vysoké úrovni Asociace čínského lidu pro přátelství s cizinou Eh, kterou vede předseda této organizace, pan Li Yangping, který přišel se podívat tedy na naše zasedání. Vítejte mezi námi. A nyní předám slovo poslancům a eh, první bude hovořit pan Kašman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu Deva za skvělou zprávu. A Myslím, že to hodně zdůrazňuje význam informativních misí, kde se podaří opravdu v terénu vidět efektivnost pomoci a akcí Evropské unie eh, spolu s dalšími agenturami, jako třeba agentury OSN. Podobně jako pan Deva, eh, mám zájem nebo se zajímám o zapojení armády v, v rámci humanitárních akcí a pomoci. Nejsem z těch, eh, kteří v diskuzi eh, na téma Haiti uvažovali o tom, jestli smí americký voják pomáhat dítěti, eh, které trpí hladem, anebo jestli to má být civil z EU. Důležitá je vlastní pomoc a ať politici a vojáci jaksi se tím nezabývají. Ehm, takže to je, myslím, zásadní cíl této politiky a v tom sdílím názor pana Deva. Eh, je to dobrý pozitivní příklad a je také zajímavé eh, slyšet o tom zapojení daného regionu i o decentralizaci a eh, to patří jaksi do tématu tady našeho výboru. Já jsem si prošel program a Paní předsedkyně, chtěl bych říci těm, kteří se zúčastnili této informativní mise, to je zase jeden skvělý příklad úžasné práce, byly to dlouhé pracovní dny s nabitým programem, pro které poslanec a, poslanci a a sekretariát skutečně získává kredit. O, o, o tom se pak v médiích nikdy pozitivně ne, nehovoří, ale já chci opravdu velice poděkovat, protože tady je vidět, že práce začínala v 8, v 7 ráno a pokračovala do pozdních večerních hodin, takže skutečně gratuluji a chtěl bych říci, pane Deva, že jako to určitě není náhoda že poté, co jste odjeli, brzy poté, co jste odjeli, byl Ben Laden nalezen. Spravodajské eh, služby navštívili eh, eh, Ben Ládina a přemýšleli, kdo, kdože to má toho Ben Ládina chytit, jestli Spojené státy nebo pan Deva, tak Spojené státy. No, Eh, je, eh, jestliže máme se s některými státy dlouholetou spolupráci, eh, je důležité je takto se s nimi seznámit, protože to umožňuje vlastně dobře pochopit, jakým způsobem funguje a, a, a udělat si představu o tom, jak se ta země vyvíjí. Konečně bych chtěl říct, že vaše definice eh, vlastní diskrece spolu s blikajícími policejními majáky mě velice zaujala, jak se to tehdy líčil. Ne, ale opravdu bylo to, myslím, výborné a vy patříte mezi ty, kteří nikdy se nesnaží z rozvojové činnosti nebo z něčího utrpení, jak si vytřískat politický kapitál. A to je právě vidět ve vaší zprávě a já vám za to děkuji a gratuluji. Merci beaucoup. La parole est à monsieur eh, Děkuji, slovo má pan Görenc. Děkuji, paní předsedkyně. Za... Začínám mít pochybnosti. Já Nevím, jestli tam není příčina souvislost mezi návštěvou pana Devy a předčasným úmrtím Usámy Ben Ládina, no ale budíš. Dobře, tato otázka zůstane nezodpovězená a já přejdu ke své druhé úvaze. Eh, potěšilo mě velice, co jste říkal. Je to Eh, na jednu stranu uklidňující, na druhé stranu to vyvolává obavy. Je to uklidňující, protože všechny práce, které byly nutné po těch eh, ničivých povodních, eh, dobře postupují, také díky tomu, jak to pakistánské orgány dobře vzaly do ruky, včetně armády, to je velice uklidňující. Pamatujete si loni v srpnu, že Iva Žolí a já jsme vydali komuniké o, jakém, o potřebnosti jakéhosi politického osvětlení té situace. To mi připadalo velmi důležité, protože Pakistán je přece jenom důležitá země a země velmi zranitelná. Vy jste to ostatně připomněl eh, ve svém úvodu. já nevím, jak eh, si stojí delegace Evropské unie v Pakistánu, jestli už je jaksi stabilně usazená a jestli eh, služba vnější činnosti má pocit větší přítomnosti unie v Pakistánu a zda, ty, zda Pakistánci také mají větší pocit přítomnosti Evropské unie, to nevím. Eh, vy máte pocit, že Evropská unie jako taková je chápána jako realita, anebo ty příspěvky jak ze strany komise, tak ze strany členské státy jsou spíš vnímané jako, jako různorodé individuální příspěvky členských zemí. Já myslím, že komise by možná na dvě tři otázky mohla odpovědět, tak nejprve předám slovo paní Tejčarus. I'm going to speak in Greek. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já budu hovořit anglicky. Všecky. Především, pokud eh, by pokud čekáte na humanitární pomoc, abyste mohli přežít, pokud máte žít z půl dolaru denně, tak nebudete rozlišovat mezi povahou té pomoci kterou vám někdo přinese. Pro vás podstatné je, aby ta pomoc přišla. Já jsem se chtěla zúčastnit této mise, bohužel to možné nebylo. Jsem ráda, že pan Deva eh, ocenil eh, jak přijetí ze strany eh, nevládních organizací, armády a podobně. Pakistán patří mezi země, eh, které mají jaderný potenciál, jaderné zbraně a přesto potřebuje humanitární pomoc. Co se týče Ben Ládina, já to považuji za vraždu, a myslím, že není ke cti naše, naší představy právního státu a že se to mělo vyřešit jinak. Já si nemyslím, že když budeme horší než nepřítel, kterého chceme potrestat, že připravíme správně budoucnost. Podívejte se třeba pan Karačič. Před několika lety on byl odsouzený médii a my do dneška vlastně nevíme, jak ten kam se ten proces dostal. My vlastně nevíme, jak to s Karadžičem vypadá, jestli, jak, jak běží řízení a, a tím nechci říct, že bych podporovala terorismus, ale jsem pro systém spravedlnosti, která dá každému právo na obhajobu. Takže nyní bych dala slovo eh, komisi, nejprve paní Kosta can the question be, uh, uh, eh, Máte na mysli otázku týkající se práce delegace v Pakistánu? Nebo eh, ta, čeho se týkala ta otázka, tedy eh, nebo viditelnosti Evropské komise a práce Evropské komise v Pakistánu? Můžete mi prosím potvrdit, jak zněla otázka? En fait, ma question est très simple. Moje otázka je jednoduchá. Jaká je přidaná hodnota nové služby vnější činnosti? Zda je to interpretováno jako větší přítomnost Unie v Pakistánu, jestli je, je, je vnímaná Evropská unie jako víc, jestli je více Unie vnímaná v Pakistánu prostřednictvím služby vnější činnosti a, a delegace, která jak si tam spolupracují. na to by asi měla odpovědět služba vnější činnosti. Pan Eno. No já jsem tu otázku kladl panu Deva. Dobrá. E, protože on má naprosto encyklopedické vědomosti o tom všem. Pane Deva, chcete odpovědět vy nejprve nebo potom pan, nebo před panem Mariusem nebo po něm? Pan Deva. No, to jste mě tedy dostal do úzkých. Já nevím, eh, jak eh, odpovědět, eh, jak se změnila, změnilo vnímání Unie ale já bych rád taky reagoval tady na přítomnost delegace z asociace z Číny. Vítám tady účastníky, mm, staré přátele z Pekingu Je velice důležité pochopit, že služba vnější činnosti v Islamabadu není jako samo sebou. e, ambasáda eh, není, v rám, není uvnitř ambasádního okrsku, je mimo a jsou ambasády jako třeba americká, čínská, britská, vysokého Eh, úřad vysoké komisařky a eh, další ambasády, eh, které sehrály významnou roli v diplomatických kruzích. Ale velvyslanec Evropské unie v Islamabadu dělá, co může a má, ohromně nám pomáhal, má velikou práci, maximálně se snažil pomoci naší misi, abychom mohli zjistit všechno, co jsme potřebovali. Takže já mu chci velice poděkovat za jeho úsilí. Co se týče služby vnější pomoci, já se domnívám, že eh, asi zatím ještě se uh, tak nezapojili, já nevím, možná je příliš brzy. Já to nechci politicky komentovat pan Goren chápe moje politické názory na toto téma. Já jsem napsal všem britským ambasádám a vysokým komisařům eh, všude ve světě, ale tedy to není můj dopis, ale eh, do, dopis eh, který eh, jak si se zmiňoval o činnosti eh, služby vnější pomoci. Co se týče států s jadernými zbraněmi, ono pokud nepomůžeme stabilizovat Pakistán, eh, ta nukleární bomba bude ještě nebezpečnější. Pokud se Pakistán podaří stabilizovat a bude hrát plnou roli jako platný člen mezinárodního společenství, pak je pro nás stabilní Pakistan důl, mnohem důležitější než nestabilní Pakistan. Takže abych odpověděl eh, na eh, tu řeckou otázku, toto je moje odpověď. Je, je, vous savez très bien que Pan Gorenz Eh, určitě využije tuto příležitost, ale ještě vrátím slovo panu Kašmanovi eh, mimo mikrofon. I just wanted to make... jsem chtěl říct, si samozřejmou věc. Názor britského Eh, ministra zahraničí je jeden názor z mnoha a nepředstavuje názor většiny v Evropské unii. To je narážka na ten dopis, který byl rozeslaný všem britským ambasádám. Eh, děkuji. Nyní dám slovo panu Mariusovi ze služby vnější činnosti. Pan Marius. Yes. Thank, thank you very much. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také jménem Evropské služby vnější činnosti poblahopřát eh, poslancům eh, panu Deva a kolegům k jejich misi. K tomu, co, co mi říkal vedoucí delegace o vaší cestě, eh, že byl velice rád, že vaše cesta byla příležitost pro to hovořit s místními úřady o různých významných otázkách, jako například pakistánské eh, výhrady k ICCPR nebo k CIT a byl vám velmi vděčný za to, že jste to téma nadnesli. Co se týče role delegace my a služby vnější činnosti, my Máme v Pakistánu plně dekoncentrovanou delegaci, která je plně funkční a v současné době se věnuje činnosti předsednictví v Islamabadu a má na starosti organizaci eh, relevantních schůzek, členů členských států, eh, vedoucí delegace mm, přijímá různé demarše jménem Evropské unie a má za úkol koordinaci práce a eh, viditelnost unie, která se tím jistě nepochybně zvýšila. Co se týče kanceláří, eh, delegace EU Eh, by se měla přestěhovat do diplomatické enklávy, ale zatím myslím, že to ještě bude eh, až za pár let, protože budeme muset postavit novou budovu v diplomatické enklávě. Takže tolik děkuji za pozornost. Dobrá. Čili nyní přistoupíme k rozpravě týkající se 65 pozměňovacích návrhů zprávy pana Deva k financování eh, přehrad v rozvojových zemích. Týká se to výzev, které vyplývají z hospodaření s vodou, s bezpečnost, potravinovou bezpečností a přežitím obyvatelstva v, eh, v Himalajích a jiných oblastech eh, pokrytých ledem, jakož i eh, budoucnosti ledovců. Takže dávám slovo panu Deva. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva ke které bylo předloženo 67 pozměňovacích návrhů, se dostává do e, finální fáze v parlamentu a e, zítra by ho to měl hlasovat výbor a příště tedy plenárka. Proč je zpráva tak důležitá? Je důležitá proto, že 1,5 miliardy lidí závisí na podmínkách vodního systému v Himalajích. Ledovce, které tají v Himalajích jsou čtyřikrát, nebo tají čtyřikrát rychleji než ledovce polární. A tají tak rychle proto, nebo tedy tají a nemá to vůbec žádnou souvislost s globálním oteplováním. Rychlost jejich tání je taková, že e, žlutá řeka Jankce a všechny tyto veliké řeky brzy budou bez vody, jestliže se ty ledovce tak rychle rozpustí. A důvod, proč se rozpouštějí tak rychle, je ten, že se pokrývají černým prachem a to nijak nesouvisí s globálním oteplováním. Jedná se o saze eh, z topení a vaření, eh, prostě saze, které se usazují na sníh a eh, ten sníh potom tím, že je čer, zašpiněný, taje rychleji a způsobuje vlastně nebezpečné jevy. Dneska třeba 300 eh, jezer kolem Himalají, které eh, vlastně eh, mohou kdykoliv protrhnout hráze a zabít tisíce lidí. Takže první okamžitý efekt by byl v okamžiku, kdy se před protrhnou hráze, že utopí mnoho obyvatelstva. To jsou ty, to jsou ty naprosto pekelné scénáře, ale kromě toho v tomto regionu nikdo nedělá nic pro to, aby se zpomalilo zase toto zrychlené otávání eh, ledovců eh, v Himalajích. A já ve zprávě doporučuji, aby byla založena agentura eh, OSN pro Čínu, Pakistán, Nepál, Bután a Bangladeš, aby se domluvili a zastavili toto rozpouštění ledovců se kterými nikdo nic nedělá. A teďka do toho zasahuje jaksi Evropská unie, je to region zcela vzdálený, a e, my říkáme našim přátelům a sousedům, že 1,5 miliardy lidí prostě tuto vodu potřebuje ke svému životu. A místo, aby s tím někdo něco rychle udělal, tak e, prostě lidé budou ohladu. A to je tedy cílem této zprávy. Proto je řeč o vybudování infrastruktur na zadržování vody. Nejde o přehrady, jde o klimatickou krizi v Himalajích, které nikdo nevěnuje pozornost. Není na agendě eh, summitu v Kodaně, není na, na agendě žádného samitu, ale prostě musí se tomu věnovat pozornost a já jsem moc rád, že naši eh, čínští přátelé jsou tady, pakistánští přátelé jsou tady, ještě by tu měli být taky přátelé z Indie, Butanu a Nepálu a skutečně, aby se tím problémem začali zabývat. Děkuji, pane Deva. Já předám slovo komisi. Leda? pan Gerenc chce mluvit? Já nevím. Hlásil jste se? Dobrá, pan Kojet. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsme už říkali na březnovém zasedání, když se o této zprávě hovořilo poprvé, komise se zavázala touto otázkou zabývat v rámci svých aktivit a tady my jsme, máme potěšení informovat vás, že v rámci našich aktivit, co se týče globální aliance o klimatických změnách, což je taková ta eh, hlavní akce komise pod, na podporu eh, rozvojovým zemím, eh, v rámci boje s klimatickými změnami. Akční plán na rok 2011 obsahuje jednu akci s Butanem a naše e, služby naší delegace jsou v kontaktu s butanskou vládou. Problém s táním horských ledovců tam byl na programu a jelikož se program soustředil na aktivity se, se zemědělstvem, zemědělství, s ministerstvem zemědělství a nebezpečí eh, vyplývající z toho urychleného tání ledovců, vlastně to má na starosti jiné ministerstvo. Butanská vláda nás požádala, abychom se drželi toho původního cíle programu, ale do eh, návrhu programu byl doplněn další cíl, kdy se jednalo o horizontální přístup k integraci rizik spojených s klimatickými změnami. Takže všechno, co souvisí souvisí s těmito riziky hm, e, spojenými s těmi jezery, které vznikly táním těchto ledovců, by mělo být předmětem horizontální činnosti. A dále to se, to se stále ještě či, týká činnosti té mezi globální aliance pro klimatické změny pro rok 2012. Uvažujeme o možnosti spolupráce s institutem ISIMOT, který sídlí v Nepálu. Nepálu a tak bychom měli takový regionálnější přístup, jak to tady doporučuje pan Deva. To je problém regionální dimenze s regionálním dopadem pro velkou část populace v regionu. No a konečně ten problém se týká také Jižní Ameriky, tam jsme kontaktovali kolegy, kteří se zabývají klimatem v Latinské Americe, abychom se domluvili, jak eventuálně tyto otázky také vzít eh, v úvahu, ne v těchto programech, tak aspoň v dalším programovém období, které začne v krátké době. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pardon? I want to reply. Je, je, já bych ale předtím ještě dala slovo panu Gerencovi, který o slovo požádal a potom byste dostal vy, pane Deva, byste dostal slovo. Já bych se chtěl přiznat, že moje neznalost této problematiky, ten jako kolega Deva tady se zabývá tímto projektem a tento projekt je opravdu velmi citlivý. Vím v minulosti, že kdykoliv byla řeč o to, komentovat velké stavební práce v této oblasti, tak to vždy vyvolalo řadu e, problémů, které šly zdaleka nad rámec technických aspektů této otázky. Já si myslím, že je potřeba především ocenit v rámci této iniciativy pana kolegy Deva že se tady poukazuje na mm, problém, který se začíná projevovat a je třeba čelit důsledkům tání ledovců v Himalajích, to za prvé, čili to téma je velmi relevantní a aktuální. Co se týče způsobu nebo ty iniciativ, jak eh, udělat, aby tyto projekty byly trvale udržitelné, tak si myslím, že bychom měli se ještě zamyslet. Já vím, že e, my teď už nejsme povinni vyžadovat e, e, technické poradenství, ale je to zpráva z vlastní iniciativy, takže o tom bychom měli rozhodovat sami a pak si myslím, že by bylo dobré, aby ty akce, které parlament jaksi přijme a rozhodne, abychom je podložili eh, stanovisky velkého počtu expertů, tak abychom nezastírali um, um, problém, který třeba i přes dobré úmysly mohl vyplynout, jestliže bychom nedostatečným způsobem vzali v úvahu možné případné dopady takových akcí. Vidíte, že po druhé jsem zdaleka méně, méně ril. <laughs> Prosím, paní Štíbe. Já ich, eh, Chtěla jsem ještě jednou poděkovat za tuto zprávu panu Devovi. Myslím si, že je to velmi důležité téma, ale myslím si také, že tak jako většinou je eh, zlatá střední cesta, eh, která platí existují situace, kdy bychom měli konat a situace, kdy zase ne, protože existují různé aspekty a je třeba zvážit, e, zda budovat přehrady či ne. Ty věci nejsou černé nebo bílé, e, není to vždycky jenom ano či ne, ale je to podobné, jako naznačil kolega Gerens, podívat se velmi pečlivě, kdy je nutné stavět přehrady. Jsou regiony, když slyšíte ekonomy, jak se vyjadřují k situaci v různých regionech, otázka z vyšší hladiny moří v nejbližších letech může nastat velmi rychle, čili zlatá střední cesta. Merci beaucoup. Děkuji. Prosím, paní Loring. Thank you very much. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem se eh, připojila později, ale musela jsem prezentovat svou zprávu ve výboru pro rybolov. Hned jsem běžela sem. Chci poděkovat panu Devovi za jeho zprávu. Víme, že máme velkou odpovědnost, kdy se snažíme omezit emise CO2 a zabraňovat oteplování planety. Kromě toho chceme také snižovat emise eh, uhlíku eh, a sazí, které takto urychlují tání ledovců. Pan Deva se věnuje tomuto problematice a my ho v tom velmi podporujeme. Situace s rychlým táním ledovců v Himalájích a v dalších oblastech Velehor je opravdu velmi vážná. Musíme připomenout, že e, tyto regiony budou e, vlastně trpět záplavami v alternaci s obdobími sucha a to velice zhorší celou situaci. Zpráva UNEP o tání ledovců v Himalájích ukazuje, že je zapotřebí mít i jiná řešení než velké přehrady. Eh, například práce s půdou, lepší vodohospodářství, to všechno by eh, zmírnilo dopady. Himaláje jsou deža regionem, kde je mnoho eh, přehrad a to ovlivňuje životy milionů lidí, které jsou vysídlovány, nebo ovlivňuje to také ekosystémy, ale i život lidí, které žijí dále po proudu skladování vody nebo uchovávání vody je tady vlastně sníženo. A e, je tady celá řada otázek spojená s velkými přehradami. Znamená to například také otázku usazování sedimentů. E, velké e, při přehrady neumožňují tak velké množství výroby elektřiny nebo Eh, další využívání vody. Je třeba posuzovat projekty dalších přehrad eh, podle posudku velký, tedy Světové komise pro přehrady. A to dříve, než se rozhodne o tom, že by se další přehrady stavěly, je také třeba eh, přihlédnout k názoru dotčené, dotčených populací. E, otázka e, uchovávání vody, vod, zásobování vodou, zavlažování a podobné otázky musí být také posouzeny dříve, než se schválí nový projekt přehrady. My jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů k této zprávě. A přihlédli jsme v nich k těmto všem cílům a doufáme, že zpravodaj eh, je přijme. Děkuji. Děkuji. Má něco komise k tomuto? Ne? Dobře. Dávám tady slovo panu Devovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vraťme se zpět k tomuto problému ještě na pár minut. Tento problém nemá nic společného s globálním oteplováním. Globální oteplování může problém dále zhoršit, ale já jsem měl možnost helikoptérou letět ve výšce 8000 stop nad celým regionem a z té výšky jsem viděl to naschromažďování vody, ke kterému došlo nahodile v těch velkých přehradách to nejsou vlastně přehrady, které by postavil člověk, to jsou jezera, nádrže, které vznikly nahodile, náhodou. A já jsem viděl eh, fotografie těchto, těchto nádrží, které se mohou protrhnout a způsobit velké záplavy. Proč se tam ta voda schromažďuje? Je, naschromažďovala se tam proto, že eh, se eh, zejména v Pakistánu a v Indii dochází Eh, k odlesňování a vlastně se tam vytváří celé oblasti eh, pokryté černou sazí a ty se usazují na sněhu a ten sníh potom je taje. To je strašná věc eh, pokácejí se stromy, stromy se spálí, spálení stromů vytvoří saze, saze se usadí, rychleji tajou ledovce a e, ledovce pak tají. A e, pak už vlastně nejsou stromy, které by se mohly dále kácet, ale a současně tam ani nebude voda, protože rostají všechny ledovce. A to je problém, který se týká všech zemí kolem Himalají. Zastavit kácení stromů a spalování stromů. To je prostě tak jednoduché. Ta Voda se čtyřikrát rychleji eh, tedy vytváří, protože čtyřikrát rychleji tají ledovce. Čili když eh, řekneme všechny tyto, když smícháme všechny tyto věci a budeme říkat, eh, že je tady otázka klimatických změn, nebo když dokonce budeme tvrdit, že ke klimatickým změnám nedochází. My tady v Himalájích velice dobře víme, že k tomuto tání nedochází následkem eh, toho černého příkrovu sazí. Víme, že tady tají ledovce a víme, že se tam vytváří ty, ty, ta, ta přírodní ta jezera. Já jsem viděl 300 fotografií, 300 různých takovýchto uh, vodních nádrží. Indie, Pakistán, Nepal, Bután, Bangladeš a Čína. Ty všechny země se musí sejít, možná pod záštitou Spojených národů, a řešit tento problém. Jinak prostě vyschnou řeky. Eh, všechny velké řeky Číny zmizí, vyschnou to je věc odlišná eh, od toho globálního problému klimatických změn. Je to eh, prostě čistě technická záležitost. Já sám nejsem zrovna znalec v technické oblasti. Já budu velmi vděčný, když mě eh, v pozměňovacích návrzích dodáte nějaké technické argumenty. Děkuji předem. Děkuji. A já chci připomenout, že zítra 25. května budeme hlasovat o této zprávě. A přejdeme k bodu 8. Bod 8 to je eh, zabezpečení potravin. Eh, ve výboru jsme 25. ledna diskutovali o technické zprávě. Dále návrh zprávy předávám hned slovo paní Cimerové. Prosím, zpravodajka paní Cimerová. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych nejdřív poděkovala za to, že mám možnost, abych tuto zprávu vypracovala. Během procesu práce jsem se do, naučila mnoho nových věcí a to už na základě zkušenosti, že veřejnost, jak evropská, tak světová, toto téma bezpečnosti potravin a práva na potraviny eh, bude velmi důležité. Také jsem konstatovala, že zájem o tuto zprávu jde nad rámec našeho výboru, nad rámec Evropského parlamentu a je to zejména role Evropské unie s ohledem na prosazování cílů milénia. Je to navázané na činnost EU. Jde o to, abychom bojovali proti hladu účinněji, abychom našli konkrétněji body, kde se musí věci změnit. Získali jsme širokou reakci od celé řady eh, organizací, jako je UNCTAD, UNIDO, FAO, ale také Světového potravinového programu, eh, dalších eh, iniciativ a také od zvláštního zmocněnce pro bezpečnost potravin OSN. To všechno ukazuje, že komise, členské státy a také parlament eh, kladou velký důraz na tyto věci. Chci výslovně poděkovat eh, Relami, která mě poskytla úžasnou podporu ze strany sekretariátu při práci na tomto návrhu a chci poděkovat také stínovým zpravodajům, kteří se už v této rané fázi zaangažovali. Trochu mě mrzí, že se nám bohužel nepovedlo, abychom v červnu udělali slyšení, které jsme jako výbor plánovali k tomuto tématu. Musíme to bohužel posunout až po prázdninách, ale stále doufám, že se nám podaří, eh, abychom to zvládli a projednali to eh, ve spojení na plenárce, protože si myslím, že parlament by měl eh, věnovat pozornost tomuto tématu, tak abychom získali na plenárce velkou podporu. Ve svém návrhu se opírám v zásadě o dvě sdělení z minulého roku ze strany komise. Jednak je to sdělení EU politický rámec na podporu a zlepšení bezpečnosti v oblasti potravin a druhé sdělení je lepší situace v oblasti potravinové bezpečnosti. Uh, už teď se ukázalo, že ten vytyčený rámec nestačí, že také komise pracuje na tom, aby celou paletu témat, která se k tomu vážou, zvládly a spojili. Takže mě šlo o to, abych v rámci tohoto návrhu zprávy podpořila komisi a dodala jí odvahu k tomu, aby otázku je těžké najít na to odpovídající německé slovo výživa. Kvalita výživy, složka výživy, můžeme to označit také jako za dobrou výživu, aby se tomuto věnovala pozornost a myslím si, že by bylo dobré, kdyby komise přišla v příštích měsících s vlastním sdělením k tomuto tématu. Považuji za dobré, že jsme zvolili eh, moment pro tuto zprávu v období, kdy se diskutuje o společné zemědělské politice, kdy se diskutuje o přípravě pozic pro G20 a G8, protože tam všude se budou projednávat tyto otázky, které mají přímý vliv na to, že je jasné, že se ukazuje, že musíme postupovat konkrétně tak, aby vlády a parlamenty tohoto světa se soustředili na boj proti hladu. Dospěli jsme k určitým číslům. Denně na světě hladoví eh, tolik lidí, že čísla z roku 2008 už jsou překročena. Ta čísla, která FAO zatím nemá pro tento rok, ale e, ukazuje se, že hranice jedné miliardy se opět překročí. Ve své zprávě se snažím zaměřit se na otázky, které souvisí zejména s prosazováním práva na výživu a potraviny. I když vím, že je to sporné i v rámci Evropského parlamentu, možná také u nás ve výboru, ale vědomně uvádím koncepci potravinové suverenity, zejména z hlediska geografického. Je nutné, aby výrobci měli větší vliv na to, co se bude lokálně pěstovat, protože potřebujeme potravinovou bezpečnost a myslím si, že musíme klást důraz na to, aby výrobci a také lokální struktury, lokální organizace se zapojili do tohoto procesu více než do posud. trochu mě zarazilo a přimělo mě to i k přemýšlení. Jsou to odhady, které jsem našla jako potvrzené na různých místech a chci vás na ně upozornit. Pokud jde o boj proti hladu, proti chudobě, a pokud je to ve vazbě na prosazení rozvojových cílů milenia, pokud to myslíme vážně, musíme se podívat také na případné změny naší rozvojové politiky. Není možné, když hlad, který je největším problémem, který aktuálně máme, aby podíl investic do zemědělství šel dolů ve srovnání s rozvojovou pomocí potřebujeme nejen korektury, tady musíme určit nové priority, to si myslím, že je nezbytné. V průběhu diskuze o tomto pracovním materiálu, který jsem také výboru předložila, mnozí eh, poslanci, také stínoví, upozornili na otázky spekulací pokud jde o zemědělské suroviny a potraviny. Pro nás je důležité upozornit na to, že iniciativa francouzského předsednictví v G8 tu podpoříme. Je třeba, aby se jasně řeklo, že je třeba tady konat, že potřebujeme závaznější pozici při mezinárodních jednáních musí být možné, aby ty excesivní spekulace s potravinami a surovinami se omezily tak, aby situace byla transparentnější a tam, kde skutečně nejde o termínované obchody se zbožím a kde je to jasné, aby bylo možné dát výrobky zemědělské sféry na trh a spekulacím je třeba zamezit a to je naše společná zodpovědnost. Toto jsou témata, která jsem považovala za velmi důležitá, chtěla jsem je tam dát a tady u pro poslance je vždycky důležité, abychom zachovali také roli eh, malých zemědělců a mě šlo o to, abych poukázala na to, že v 80% eh, lidí v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých, 80% pracuje v zemědělství, ale 90% z nich se není schopno samouživit. A to si myslím, že je drastický konflikt který upozorňuje na to, že jsou určité konstanty ve světové politice a také eh, v naší politice Evropské unie, které je třeba korigovat. Upozornila jsem na to, že je důležité podle mého, aby například washingtonský konsenzus, který vede k tomu, že požadavky po obrovské liberalizaci, deregul, laci a snížení cel se promysleli znovu, znovu zvážili, protože skutečně to nepřispělo ke stabilizaci potravinové bezpečnosti ve světě a šlo to naopak druhým směrem. Chci upozornit také na to, že my jako Evropská unie máme zodpovědnost za to, že naše cíle v energetické politice jsou postaveny na trvale udržitelných energetických zdrojích, například rychle rostoucích surovinách, ale to nesmí vést k tomu, že se eh, obdělávaná půda začne osívat těmito rychle rostoucími zdroji a je to také otázka eh, využití zemědělské půdy. Já jsem byla překvapená, když jsem narazila na směrnici komise, pardon, nebylo to směrnice, ale sdělení komise, konkrétně k tématu politiky půdy a zjistila jsem, že mnoho jiných kolegů to také nevědělo, pokud jde o odhad toho, co tento rámec pro politiku EU znamená, Ukazuje se, že celá řada členských států jde stále ještě svojí národní cestou, nikoli v evropskou. A pokud je o nakládání s půdou, tady bychom měli požadovat eh, daleko větší odpovědnost a neměli bychom sledovat pouze vlastní zájmy, tak jak to bylo v minulosti s, v případě krize potravinové, nejen potravinové, ale také ropné. Tam se totiž ukázalo, že nejen koncerny, ale také státy skupují velká množství půdy, velké plochy půdy a tu vlastně těm producentům seberou takto. Tedy toto je takové naskicování rámce této zprávy, je tam celá řada dalších témat, nicméně ta zpráva je krátká, takže všechno se do ní nevejde a musíme se pokusit formou pozměňovacích návrhů o konkretizaci, o to, aby se tam dostaly důležité body. Je to například otázka potravinového odpadu, což je rezerva, pokud jde o boj proti hladu a špatné výživě. A je to také otázka potravinové bezpečnosti, na základě demografického vývoje, jaká potřeba bude z hlediska množství potravin v nejbližších letech, jak s tím politicky naložíme. A pokud je o moje osobní prohlášení, tak v tom jsem upozornila na to, že považuji za chybnou takovou strategii, kterou diskutujeme například ve Spolkové republice Německo, že průmyslové země by měly být těmi, které s ohledem na rostoucí počet obyvatelstva by měly zásobovat ty nejchudší státy potravinami. Já si myslím, že je to špatná cesta a mým úkolem je upozornit na to s tím, že, je třeba, aby se takovýto názor neprosazoval. Tolik tedy krátká prezentace této zprávy. Děkuji. Chci paní Cimerové velmi poděkovat za vynikající zprávu. Já bych také ráda přednesla několik poznámek. Pravda je, že zabezpečování potravin celosvětově je extrémně důležité a víme, že je to také v popředí priorit EU. Zcela vás podporuji, když říkáte, že EU eh, ve svých eh, rozvojových programech by měla zvýšit podporu zemědělství. Ovšem eh, finanční zdroje nejsou vždy dos, dosažitelné a proto by bylo dobré alespoň proskoumat otázku dalších zdrojů, například z finančních poplatků či daní. Jedna miliarda eur, ano, těžko vůbec posoudit, Eh, dopady na strukturální příčiny hladu, eh, víme, že některé eh, návrhy komise se nezaměřovaly zrovna na malé a střední zemědělské podniky, například Eh, zejména podniky řízené ženami. Evropská unie chce eh, odstranit po roku 2013 subvence na vývozy, a to v rámci jednání, která probíhají ve VTO. Nicméně je důležité zkoumat právní možnosti eh, vývozních náhrad v době velkých krizí, jako například v roce 2009 při krizi mléka, a pomoci nejvíce postiženým sektorům a evropským zemědělcům. Zvláštní pozornost se věnuje eh, také účinné integraci pod humanitární pomoci a rozvojové pomoci prostřednictvím eh, rozvoje, rozvojové pomoci a pomoci. Já navrhnu pozměňovací návrhy v tomto duchu. A teď eh, prosím pan Berman. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že tato zpráva je výborná a ukazuje, jak se mění ten rámec eh, rozvojové pomoci a postavení zemědělství v rozvojové pomoci. Rozpočet, který se věnuje eh, rozvoji venkova, eh, se od 80. let znížil z 18% na 3% po roce 2000 a teď se zase trochu zvyšuje. To zejména proto, že dochází k potravinové krizi. I když to je samozřejmě velmi eh, negativní záležitost, tak aspoň tento pozitivní dopad má. Prostě mění se eh, celková situace a je vidět, jak se tedy také mění pozornost, kterou věnujeme eh, v rozvoji venkova. Já pocházím z výboru zemědělského a divím se, že v tomto kontextu o tom nikdo nemluví. Několik poznámek z mé strany. Eh, Patricia Toja se omlouvá, že tady nemůže být jakožto stínová eh, zpravodajka za sociální demokraty k této vynikající zprávě eh, paní Cimerové. Pár poznámek. Myslím, že máte pravdu, paní Cimerová, když zdůrazňujete potřebu řešit spekulace eh, základních eh, položek. A když hovoříte o regulaci trhu, máte také pravdu, když zdůrazňujete potřebu eh, regulace půdy. Souhlasím s vámi, když hovoříte o potřebě reformovat společnou zemědělskou politiku tak, aby už nebránila eh, zemědělství v rozvojových zemích. Nicméně jsem trošku pesimistou, protože eh, v výboru se eh, hodně hovořilo o různých aspektech, ale málo kdy o změně nikdy o potřebě přizpůsobit evropský rozpočet potřebám 21. století. Hovoří se pouze o zájmech investic. E, otázka odbourání e, dotací na vývoz, e, to je také otázka, kterou prakticky všichni odmítají. Přitom je to hanba, neměly by existovat takovéto dotace na vývoz. 10 miliard eur před deseti lety 300 300 miliard Není To je opravdu věc, kterou bychom měli okamžitě odbourat. Já bych navrhl pozměňovací návrh, Gabrielo, když dovodíte k článku 3, kde říkáte, že eh, apelujete na EU, aby zvýšili podporu na zemědělské rozvojové eh, programy. Já bych tady řekl, že to ani tak není zemědělství jakožto takové, které by mělo mít tu podporu. Spíše rozvoj venkova. Byl jsem minulý týden v Keně eh, severozápadní Keně, velice suché, eh, pusté kraje, eh, kde jsou suché, vyschlé řeky, lidé hloubí studny v písku, aby se dostali k trochu vodě. Člověk se musí podívat do takovýchto regionů, jak, aby viděl, jak velice těžké je pro zemědělce vůbec přežít nejen, aby vůbec eh, mohli přepravovat eh, maso, ale potřebují také školy a eh, zdravotnická zařízení, silnice, celá ta infrastruktura, která umožňuje rozvoj venkova, je zapotřebí. Takže já bych řekl podporu nejen zemědělství, ale také podporu obecně rozvoji venkova. Celkově vzato je to ale velice dobrá zpráva a dokonce se dotýká i takové otázky, jako je soběstačnost v potravinách, což je velice důležitý aspekt v diskusi o zemědělství. Děkuji. Děkuji, pan Gorenc. Děkuji, paní předsedkyně. Gabriela Cimerová má velké zásluhy, protože vypracovala velice zajímavý, zajímavou zprávu a já jsem o tom několikrát diskutovala s ní. Ona opravdu neváhala, um, obklopila se znalci a celé téma velmi zkoumala. Mé poznámky se ani tak netýkají eh, její zprávy, ale spíše celé té tématiky. Postoj mezinárodního společenství vůči eh, problematice Gabriely Cimerové eh, se pouze snaží reagovat na situaci. Vzpomíná si někdo? že mezinárodní společenství před pěti lety o tomto tématu hovořilo? Ne, ne, od té doby o tom nikdo nehovořil. Pak Světová banka začala o této věci hovořit, ačkoliv celá desetiletí vůbec se nezabývala otázkou zemědělství. A pak najednou všichni začali uh, hovořit o této tématice, aniž by tam vůbec vnášeli nějakou vnitřní logiku. Jsou tam některé přehnanosti. Uh, já téměř vždy souhlasím s panem kolegou, který hovořil přede mnou, ale na rozdíl od toho, co tady řekl, že prostě si myslím, že nemá cenu eh, se sebe obvinovat eh, na úrovni EU. Ostatně on sám ve své poznámce řekl, že eh, se ty subvence na vývoz snížily 30krát, sám to řekl. To přece jen už pár let tady působím a vidím, že vlastně se hovoří stále stejným způsobem o těchto základních věcech, ačkoliv došlo k velkým změnám. Takže to je také eh, věc, kterou bychom si měli sami eh, uvědomovat, reflektovat ji. Eh, ve zprávě jsou zdorazněny některé silné body strategie, která by vedla k hledání řešení zabezpečování eh, potravin. Ale já myslím, že je třeba jít za rámec eh, takového rozdělování, pro, uzavírání problému. Není to pouze agronomický aspekt, není to eh, pouze aspekt ten či onen. Je to všecko dohromady. Když vidím, jak slabý je celý ten mezinárodní institucionální systém tváří v tvář tomuto problému, tak, tak bych opravdu Eh, hlasitě protestovala. FAO klade si tyto otázky. Já se marně již roky snažím najít nějakou studii, která by si zasloužila název studie od nejdůležitějšího mezinárodního aktéra v této oblasti, FAO. A tady opravdu je veliká mezera. Za druhé, myslím si, že především je tady neschopnost rozvojových zemí sami se zorganizovat. Je totiž na nich, aby řekli, co nehraje, co jde špatně. To je obzvlášť dramatické v této věci, že je tady neschopnost koordinované reakce na tuto problematiku. A to eh, rozvojovým zemím od ní má to nejdůležitější právo, právo na výživu, na potraviny. To, že půdu kupují nějaké obchodní podniky, či dokonce i státy, jak řekla sama paní Cimerová, to je přece skandální. Proč? Ne protože kupují půdu, ale proto, že koupí půdy brání těmto zemím um, disponovat potřebnými zdroji pro produkci potravin. Stejná poznámka ostatně platí i pro obchod. V tomto smyslu bych rád se odkázal na prohlášení Billa Clintona před americkým senátem po zemětřesení na Haiti. Bill Clinton přiznal svou odpovědnost za neschopnost Haiti produkovat dostatek potravin. Kdo zná trošku historii Haiti, tak ví, do jaké míry eh, zemědělská produkce za posledních 50 let silně poklesla a to je skandální. Clinton měl tu odvahu, že se přihlásil ke své odpovědnosti. On sám řekl, že je to hanba a že je osobně spoluodpovědný. A řekl konkrétně, že obchodní otázky otázky vztahu mezi rozvinutými průmyslovými zeměmi a rozvojovými zeměmi nesmí ztrácet ze zřetele to nejzákladnější právo, právo na potraviny. A já myslím, že paní Cimerová to trošku samozřejmě v jinými slovy vyjádřila ve své zprávě a to je eh, jí ke cti. Já myslím, že naše práce neskončí tady zprávou paní Cimerové. Já bych řekl, že tady by měl být jakýsi stálý zpravodaj eh, k této otázce. Jsou některé cesty, které vedou k úspěchu a jiné vedou eh, k neúspěchu. Zimbabwe je příkladem, jak nepostupovat tváří v tvář monopolu eh, několika lidí, kteří vlastní půdu. Když k tomu ovšem zaujmete špatný postoj, tak vlastně e, spochybníte všechno. To se stalo v Zimbabve, ale mezi vším a ničím je celá řada dalších e, inteligentních řešení. Já vím, je to stále se vracející námět. Je třeba zvýšit e, schopnost rozvojových zemí produkovat si potraviny a předkládat vlastní návrhy. Je přece na nich, aby Eh, řekli, to, co děláte vy, to nám zabraňuje disponovat základními prostředky, eh, naplňovat základní eh, práva, nejsou respektována základní práva. Já myslím, že zpráva paní Cimirové je vynikající základ pro další práci, pro další diskusy a další zpracování tohoto tématu, které je tak důležité. Já jí velice děkuji jménem své politické frakce. Děkuji a předám slovo panu Michelovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám tuto zprávu a děkuji kolegyně Zimerové za úvod i připomínky. Obecně to podporuji já jsem byl pravodajem eh, k nařízení o potravinoch a eh, prostě jsou eh, země, kde lidé nemají prostě jídlo. A já bych řekl, že 20, když jsem o tom mluvil, tak 20 ze 27 lidí kolem stolu se ptali, proč se nevyužije fond, eh, potravinový fond, jak to navrhoval předseda. A my musíme tady, myslím, zůstat e, pevní. My jsme eh, dostali tu potřebnou miliardu v rámci přebytků společné zemědělské politiky, ale on to není, není celá miliarda za rok, ale domnívám se, že pokud máme takováto, takovéto postoje, když eh, se lidé boží, že nemají jídlo, tak já nevím, co to je za empatii a jak se k tomu tedy vlastně máme stavět. Já věřím ve volný trh, ale myslím si, že když hovoříme o volném trhu, tak nehovoříme o trhu, který by byl vyloženě volný. To jako volná, svobodná média tak tam vydavatele rozhodují, protože platí platy a taktéž eh, na trzích jsou lidé, kteří prostě manipulují s trhem eh, formou spekulací eh, s potravinami. A kolegyně Zimerová o tom hovoří správně, tím bychom se měli zabývat těmito lidmi, kterým je jedno, jaké jejich činnost bude mít důsledky. Eh, teď mám na mysli celou etiku eh, různých operací. A to, to je, myslím, věc, kterou by bylo dobré řešit. Také mě, také vítám, že tam eh, kolegyně Zimerová hovoří o nutriční hodnotě potravin v rozvojových zemích, protože někde lidé jedí prostě to, co je k dispozici, ale není to jaksi nutričně vhodné. A když vidíme, kolik lidí umírá na různé choroby s tímto spojené, třeba před několika týdny eh, Bill Gates hovořil o úmrtnosti mladých lidí, ale třeba mnoho starších lidí, především žen, které umírají na infarkt zřejmě v důsledku nevhodné výživy. Takže ona výživa je velice důležitá. A byla tady zmínka o Zimbabwe. Je to skutečně šokující, když vidíme, jaký dopad to má na eh, eh, třeba zásobování potravinami v Africe. Eh, všechny orgány, když jsme projednávali nařízení o e, potravinách v krizi. E, my například můžeme uživit e, některé populace v krizích a podobně, ale ono je potřeba spolupracovat s regionálními organizacemi a skupinami zemí a je třeba využít naše vazby s těmito státy a pomoci třeba těm regionům, ale eh, například eh, co se týká vývozu přebytků potravin eh, a já bych se chtěl vrátit k této otázce. Já si totiž myslím, že pokud někdo vlastní půdu, má vlastní pozemek, nějakou přiměřenou rozlohu, pak k té půdě má jiný postoj, bude pěstovat především pro sebe, pro svou rodinu a já teď nejenom mám na mysli spekulanty, ale měli bychom se vůbec zamyslet nad tím, jak Eh, to udělat, aby lidé třeba, kteří nemají žádnou půdu, jak by mohli být na interesováni na své budoucnosti. To je samozřejmě veliké téma, možná bychom potřebovali eh, stálého zpravodaje na toto téma, nevím, ale každopádně bychom to měli mít stále na agendě. A řada těch otázek, které paní Zimerová tady zmínila, s nimi souhlasím a já jí moc děkuji za její práci. Děkuji. Pane Deva, máte k tomu něco? Já jsem chtěla jenom paní Cimirové poděkovat za skvělou zprávu. Souhlasím s mnohým, co se týče eh, toho vykupování půdy, eh, je to hodně emotivní téma, se obávám, a za druhé, i kdyby Saudská Arábie nebo některá z těch bohatých ropných zemí koupila veliké pozemky v jiné zemi, eh, tak stejně si tu půdu nemůže jaksi odvést, nemůže si ji vyříznout, naložit na loď a odplout s ní. Takže ono čase odpovědnost za tu půdu stejně zůstane v rukou místních úřadů. Čili je to jenom otázka místních orgánů, místní vlády, kdy, kteří v podstatě kdykoliv mohou tu půdu znovu znárodnit, pokud by akci tam byl nějaký velký problém. I na Sri Lance, kde eh, vláda znárodnila moje pozemky takže to myslím, že zas není takový problém. Bylo toho 4 tisíce akrů svého času. Čili vlády mohou vždy znárodňovat půdu. Zahraniční investoři si tu svou půdu nemohou odvést. Čili zodpovědní vlastníci spolupracují s místními orgány Hleda, že by třeba saudská vláda poslala armádu, plotila si své pozemky a tak to je jaksi vyňala z kontroly e, místních orgánů a to je absurdní. Takže ono, tady to m, mm, vyprodávání půdy nebo m, mm, e, eh, drancování zemědělské půdy si myslím, že to, o tom se těžko dá takhle e, hovořit, protože Eh, eh, znárodnění je otázka dvou vět eh, v zákoně. Takže to si nemyslím, že by, byla zase, by byl zase takový problém. Ale jinak si myslím, že je ta zpráva opravdu vynikající. Děkuji, pane Deva. A nyní předám slovo komisi, pan Oltov. Máte slovo. Thank you, madam. Děkuji. Ze strany komise bychom také chtěli říci, že vítáme zprávu paní Zimmer je to výborná zpráva a těší nás, že mnoho bodů, které komise ve svém sdělení prezentovala, se ve zprávě objevuje. Jedná se především o to prioritu pro agroekologii, eh, drobné zemědělství, právo na výživu a celá řada aspektů potravinové bezpečnosti, nejenom z hlediska zemědělství. My jsme zaznamenali ve zprávě, že svým způsobem tam nefigurují kořeny potravinové eh, bezpečnosti a ty příčiny, ale to je jenom poznámka. Eh, já bych rád ještě upozornil na několik věcí. Za prvé, jedná se tedy hlavně o čtyři body. Za prvé eh, souvislost mezi potravinovou bezpečností a potravinovou suverenitou a zavádí tam k tomu definici. Komise používá slovo potravinová bezpečnost ze specifických důvodů. Důvod souvisí se skutečností, že potravinová bezpečnost je mezinárodně uznaná definice, každý ji zná, každý ví, o čem to je, což neplatí pro potravinovou suverenitu. Ta suverenita e, není, ne, to není e, univerzálně přijatá definice a v tomto smyslu e, je, roz, je tam rozdíl mezi právem na výživu a potravinovou eh, suverenitou, takže se obávám, že to není mm, eh, dobré, když se vymýšlí nové definice k pojmům, které už vlastní definici mají. Za druhé, eh, co se týče genderové problematiky, zpráva se tomu příliš nevěnuje genderové otázce, takže na to by se možná dalo taky upozornit. E, gender je důležitý, když se podíváme na potravinovou bezpečnost, nejenom v souvislosti se zemědělstvím. V rozvojových zemích velké procento zemědělců jsou ženy a v některých zemích je to velká většina, ale je to taky otázka e, dělby e, aktiv v domácnosti, otázka výživová, je to otázka přístupu k půdě a dalším zdrojům, kde je genderová otázka velmi důležitá. A já si myslím, že z tohoto pohledu my nemůžeme um, tento bod vynechat. A chtěli bychom poděkovat zpravodajce um, na to, že na to upozorňuje. Za třetí otázka půdy. v bodě 17 zprávy zpravodajky je zmínka e, na pokyny pro získávání půdy, které se jmenují vlastně jinak. Je, jsou, to, jsou to nepovinné pokyny pro vlastnictví půdy, rybolov a lesní hospodářství. A dále zpravodajka na, předkládá nebo navrhuje závaznou regulaci na národní a mezinárodní úrovni. Na národní úrovni, eh, to znamená implementace různých eh, pokynů, například africká politika eh, půdy a FAO, to by mělo být jaksi implementováno v rámci E, národní závazné legislativy. A celá ta diskuse o závazné legislativě je trochu složitá, protože tam to, to, to není, není snadno prosazení. Za čtvrté, problematika volatility cen. O tomu se věnuje veliká pozornost v poslední době. Před několika týdny jsem dostal revidovanou verzi zprávy mezinárodních organizací, které dostali za úkol ze strany francouzského předsednictví G20, aby předložili analýzu a předložili návrhy e, týkající se přehnané volatility cen. Tato zpráva věnuje velikou pozornost celé řadě aspektů spojených s cenovou volatilitou. Nejde jenom o spekulace, a podle zpravodajky velká část té volatility vyplývá ze spekulací. Zpráva z mezinárodních organizací je niancovanější a jasně říká, že do určité, do určité míry spekulace nebo akt, aktivity pro budou, jak si, mm, jsou potřeba eh, na eh, trhu, ale eh, přehnané spekulace jsou považované za jakési ehm, chybné odhady finančních aktérů v souvislosti s tradičními komoditami, kdy je mm, potřeba toto jaksi v rámci kontextu G20 e, řešit, když tedy byla předložena řada návrhů týkající se e, transparentnosti trhu, regulace a tak dále. Nicméně existují řada dalších e, faktorů cenové volatility a je dobré je také připomenout. Základními těmi faktory jsou otázky spojené s poptávkou a nabídkou, kdy ve finále podmínky spekulace jsou často spojené s trhem, kde je určitá míra nepředvídatelnosti. Jeden ze škodlivých aspektů spojených eh, s cenami v minulosti, jak v roce 2008 při té eh, minulé eh, cenové krizi i v té stávající, to souviselo s omezeními vývozu. A to je potřeba mít na paměti a uvědomit si, do jaké míry spolu s partnery ve světě my můžeme omezovat nepředvídatelný pohyb na hranicích. A konečně ještě jedna poznámka týkající se eh, volatility cen obilovin. Ono to je škodlivé v, eh, v, kdykoliv je um, řeč o využití světových rezerv uh, uh, obilovin uh, ve světě, protože pravidla se jedná o, o rozhodnutí, která, politická rozhodnutí, která bývají spojená s korupcí a, a, a bývá to spíš jaksi na škodu. Ještě několik bodů by se dalo říci, ale obecně komise tuto zprávu vítá. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Cimer, chcete to uzavřít, prosím? Also ich bedanke mich zunächst. Nejdříve děkuji za mnoho informací, které tu zazněly během tohoto prvního projednávání. Myslím si, že ve výboru se jistě shodneme, ve většině případů a já, pane Deva, jsem to dělala tak, že jsem se vždycky snažila i při tom skupování půdy, abych to nevyhrotila ten problém, abych ho trochu zmírnila. Přesto děkuji všem za jejich informace a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom o tom mohli dále diskutovat a také slyšení, které výbor připravuje, poskytne jistě dobrou příležitost. Považovala bych za rozumné, abychom diskutovali o tom, zda v souvislosti se zabezpečením potravin a právem na potraviny při reformě zemědělské politiky diskutujeme vždy o zákazu exportních subvencí. A měli bychom diskutovat o tom, jestli to stačí. Zda bychom neměli jít ještě dál a otevřít otázku, co se děje v rámci EU a co se děje všude ve světě tam, kde zemědělci pěstují potraviny, suroviny a jsou vlastně za to placeni méně, než kolik pak ty potraviny na trzích stojí. Rozdíl mezi tím, co se děje v rozvoji, rozvojových zemích a v EU, je v tom, že v EU máme kompenzační vyrovnávací platby tím už se posunuje ta rovnováha mezi státy EU a rozvojovými státy a to jsme ještě nepokročili ani k dotacím na vývoz. Myslím si, že bychom se na to měli podívat právě, když se teď diskutuje o reformě společné zemědělské politiky. A je to také heslo, abych řekla, že považuji za správné a důležité, abychom se podívali také na koherentnost politiky, ať je to rozvojová politika, ať je to kat, ať je to energetická politika. Téměř všechny politiky s tímto souvisí. A jsem ráda, že komise pokud jde o naše požadavky, eh, souhlasí a vidí například otázku podpory žen ve všech oblastech zemědělství jako důležitou. Já si myslím, že dobrou příležitostí by bylo předložení sdělení o nové politice, o růstu. Tam by se to dalo ještě rozpracovat a daleko více zahrnout. Ještě jednu poznámku Příslušná zpráva či návrh eh, organizace FAO na tom už se pracuje, je to tu také citováno, vzala jsem pouze to zkrácené znění, ale je to ve zprávě a to hned na začátku uvedeno. Pokud je o volatilitu, a to je moje poslední připomínka, jsem si dobře vědoma, že volatilita cen má různé příčiny, ale vždycky mám dojem, že komise tu roli spekulací v rámci této struktury příčin volatility cen e, potlačuje, snižuje a nechce přiznat, že by byla rozhodující. Tady v tom se rozcházíme s komisí a myslím si, že bude také věcí výboru, nakolik toto prosadí. Chci požádat všechny, aby dále zlepšili pozměňovacími návrhy tuto zprávu. Děkuji paní Cimer. Já připomínám, že pozměňovací návrhy musíte předložit do 20. června do 18 eh, hodin a hlasovat budeme 13. července. A nyní se dostáváme k návrhu stanoviska paní Šnýbr Jastram o účinné strategii v oblasti surovin pro Evropu. Je to stanovisko pro výbor ITRE, který je eh, Eh, zodpovědní. Týká se to celé řady rozvojových zemí, které produkují suroviny. Eh, zpravodaj ITRE, pan Butikofer mm, a já předávám slovo paní Šnibria Stram, která je spravodajkou tohoto stanoviska. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně, jak jste právě řekla. Je to velmi důležitá zpráva. Spojené, stát, eh, Spojené národy počítají do roku 2050 s nárůstem o 300 pokud jde o poptávku po surovinách. Předložení eh, materiál pana Bytikofera z ITRE je velmi dobrý a tak, jak to vidíme my, myslím si, že některé otázky rozvojové politiky by se měly ještě akcentovat je to zejména otázka koherentnosti politik, dále alternativa k takzvanému systému GSP, to znamená celní preference. Je to přeskoumání mechanismů, pokud jde o povinnost eh, opatrnosti. A to jsou a dále sem patří ještě některé drobnosti. To obrovské téma k tomu by se dala napsat ještě daleko delší zpráva. Zcela jistě bylo nutné některé body vypustit, ale v rámci těch pozměňovacích návrhů se to tam teď zase dostane. Týká se to například skutečnosti, že opatření o iniciativách jako surovinová iniciativa jsou dlouhodobá. Proto bychom měli poukázat na to, že jde o to vyjednat přiměřené smlouvy. Férové, vypočitatelné, dlouhodobě únosné, pružné, surovinové smlouvy. Jsou už pozitivní zkušenosti například u smluv o diamantech v Botswaně. Dosažení cíle, nabídka a prosazení právní porady, právního poradenství s tím cílem, aby africká strana posílila své postavení v oblasti obchodování se surovinami. Je to také otázka toho, že Čína a další nejsou součástí této iniciativy. To znamená, že jsou to velké země, které stojí mimo tato smlouva by se měla soustředit především na to, že se bude odvádět poplatek za vytěžené množství na základě eh, příslušného období a eh, suroviny. Jde o to, že dokud se surovina těží nebo exportuje, bude z toho, bude to vlastně trvalý příjem pro konkrétní stát, jeho rozpočet anebo nadaci, například Norsko. Tyto poplatky za těžbu mají jednu velkou výhodu, protože se dají snadno spočítat relativně. Je to otázka e, zušlechťovacích kapacit v těch zemích. E, příkladem je zase Německo a Mongolsko, anebo Německo a Kazachstán, zošlechťovací kapacity a vybudování administrativy podporuje v těchto státech Německo a za to má přístup k surovinám. Iniciativy pro transparent, transparentní jsou věd, z pravidla pozitivní pro rozvoj ekonomiky. Jde o to, aby eh, například Port Sharal Resource charter umožňují právní jistotu a chrání před eh, znovu zestátněním, znovu znárodněním a zaručují tak dlouhodobé partnerství. Dále, prevence vojenských konfliktů, pokud je o přístup k surovinám, je dlouhodobě velmi důležitý úkol a výběr strategických surovin, které které, který je doposud příliš široký. Pravděpodobně jsme nechtěli šlápnout na kuří oko žádnému průmyslovému odvětví, ale ta strategie tím trpí. Je to velmi obšírné. obšírné. Těším se na vaše doplňky. Konečný termín pro pozměňovací návrhy 26. května, čili za dva dny. Děkuji. Madame Sargentini, vous avez la parole. Paní Sargentini má slovo. Dank u, voorzitter. En, en dank... Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji zpravodajce za toto stanovisko. Ve v zahraničním výboru jsme odhlasovali problematiku surovin a je zajímavé, že v tomto parlamentu Mnoho výborů se zabývá mm, touto otázkou surovin. Není to překvapivé, protože se to týká všeho. Týká se to průmyslu v Evropě, geopolitiky geo, e, světa, mm, ale týká se to také rozvojových zemí. A naše zpravodajka mm, tady zmínila celou řadu velice důležitých bodů. Já si myslím, že některé věci bychom mohli upřesnit v naději, že naše stanovisko se dostane do výboru ITRE a že e, směrnice pro suroviny bude zlepšena. To tady totiž chybí v té diskuzi, jak u nás i jinde, že prostě mají něco, co my bychom chtěli. A můžete hovořit o transparentnosti, o boji s korupcí, ale musíte formulovat návrh, který zajistí, že oni nám budou chtít prodávat eh, svoje suroviny nebo spolu s námi je, jak se rozvíjet ten, to odvětví. Čili nejde jenom o vypracování pár pravidel nebo k obsání návrhů nebo akcí Číny. My musíme zajistit spravedlivý obchod a ne investiční politiku, která by e, vedla k tomu, že investoři z jedné rozvojové země budou méně favorizováni než evropští investoři, kteří by tam chtěli do těch rozvojových zemí investovat. Takže je e, potřeba zajistit určitou koherenci našich činností. E, v prvním článku je to, myslím, velmi jasné a mohlo by to být ještě jasnější a já mám třeba na mysli Eh, daňovou problematiku. Třeba stát, který nemá daně z příjmu, bude muset vydělávat na daních z alkoholu, cigaret nebo z nějakého zboží, které vyváží. A tak my bychom měli navrhnout třeba, že eh, suroviny, nespracované suroviny budou předmětem vývozní daně vyšší než částečně zpracované polotovary. A Eh, politika by měla, Evropa by měla mít takovou politiku, která bude umožňovat skutečný rozvoj rozvojových zemí a zabrání tomu, aby se eh, dostávaly eh, rozvojové státy do válek o své přírodní bohatství. Komise, pan Koči? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla upozornit, že v sále je také eh, kolega, eh, který zastupuje DG Průmysl. Když dovolíte eh, k těm doporučením a návrhům, které jsou předloženy, já s tím nemám žádný problém, nemám, co bych k tomu moc řekl, jen malá upřesnění. K prvnímu bodu kde se hovoří o konzistentnosti rozvojových politik. Ano, tady naprosto souhlasíme a musím říci, že sdělení, které vám bylo předloženo, představuje už konkrétní úsilí, které jde tímto směrem. Je jasné, že zejména poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, konzistentnost rozvojových politik je nejen dobrým prin, politickým principem, ale je to také eh, právní povinností. Já myslím, že pokud jde o GSP, tady mohu zpravodajku uklidnit. Suroviny mimo zemědělskou oblast podléhají clům, to znamená, že to má malý dopad na eh, suroviny, energetické nebo eh, nerostné bohatství. A dále systém byl prodloužen do roku 2013 a za třetí komise eh, před dvěma nebo třemi týdny schválila návrh pro systém eh, GSP po roce 2013, který nepředpokládá výkyvy u pokrytých položek dotčených položek. Nemusíme se tedy obávat, pokud jde o pokrytí eh, těch příslušných eh, položek, alespoň v té podobě, v jaké to předložila komise radě i parlamentu. Pokud je o transparentnost, tak já myslím, že opravdu jsme na stejné vlnové délce. Ve sdělení, podobně jako i v předchozím sdělení v roce 2008, Jasně je vyjádřena podpora transparentnosti těžebního průmyslu. My samozřejmě víme o inovacích, které přináší příslušný zákon ve Spojených státech a jsme připraveni využít těchto zkušeností v návrzích, které se nyní připravují zejména pokud je o transparentnost, zejména u velkých nadnárodních společností. A pokud jde o reporting po jednotlivých zemích, to je také věc, která je uvedena v návrzích. Jsou zde určité postupy, které jsou pravidelně eh, předkládány u všech eh, položek financovaných eh, Evropskou investiční bankou. Samozřejmě eh, je tady také potřebné velice přísně monitorovat tyto projekty poté, co jsou případně schváleny Evropskou investiční bankou. Je tady také odkaz na růst Eh, tedy inkluzivní růst, v anglické inclusive goals, což je také v zájmu zpravodajky. V zelené knize o budoucí rozvojové politice eh, také podle mého názoru postupujeme stejným směrem. Pokud jde o eh, drobnější, řekl bych až řemeslné těžební podniky? To je dost složitá otázka, protože tady nemáme dostatek údajů eh, oproti oficiálnímu těžebnímu odvětví. A myslím, že eh, z je třeba také usnadnit přechod z neformálního k formálnímu sektoru. Samozřejmě, že jsou tady obtíže, které vyplývají z roztříštěnosti celého tohoto odvětví. Pokud jde o vyjednávání spravedlivých dohod a spravedlivých smluv mezi mm, zeměmi a velkými společnostmi, to je oblast, kterou sledujeme s velkým zájmem a chtěl bych říci, že jsou tady ale ještě další aktéři, kteří jsou v této záležitosti ještě e, velice zaangažováni, což je například Světová banka nebo Africká rozvojová banka. A také eh, komise Africké unie nás požádala o spolupráci v této oblasti. A my se snažíme zkoumat eh, možnosti posílit ty nástroje, které již existují. A poslední bod se týká vývozních poplatků. Jak asi víte, v mnoha oblastech to není příliš vítáno nejsou vždy kompatibilní eh, s povinnostmi eh, stanovenými ve VTO. Jsou samozřejmě některé výjimky, které možná jsou. Ale všichni ekonomové a odborníci na rozvoj eh, upozorňují, že jsou jiné, účinnější nástroje, které mohou vnést lepší transparentnost a mohou přinést i lepší fiskální výsledky pro příjmy v rozvojových zemích. To všechno vyžaduje ještě reformy, které nejsou zrovna nejsnadnější v zemích, kde jsou určité mezery v oblasti zprávy a řízení. Já tady tímto skončím a když dovolíte, tak bych ještě byl rád, kdyby kolega eh, z DG průmyslu něco dodal, co já jsem případně vynechal. Eh, předsedkyně. To jsme, s ní jsme původně nespů, nepočítali, takže prosím rychle. Position on on materials this communication. Eh, eh, já se ehm, koordinátorem v této, u tohoto sdělení a chtěl bych k tomu, co řekl kolega, ještě dodat jednu věc. Kromě těch všeobecných principů, o kterých již hovořil kolega, já jsem Eh, sledoval vystoupení členů výboru a myslím, že je třeba přejít od všeobecných principů ke konkrétním eh, výsledkům, konkrétní praxi a to také eh, vidíme u partnerů, kteří mají určitá očekávání ze strany EU, mají určitou roadmap, očekávají od nás určitou podporu a čekají od nás určité akce. Máme tedy dohodu eh, podepsanou v listopadu eh, loňského roku a týká se to surovin a těžebního průmyslu. Je tam dobrá zpráva a řízení, pravomoci eh, a také geologické know-how. Máme tady tedy určité zastřešení, máme tady i politickou vůli a když eh, jde teď eh, o EU, tak je zapotřebí, aby instituce podpořily celou tuto oblast. Především je tady seminář, který by měl být organizován mezi africkými experty eh, a EU a mělo by se to týkat fiskálních aspektů těžebního průmyslu. Jakmile se vše skonkretizuje, Budeme vás kontaktovat. Tolik tedy jsem chtěl dodat ještě já k této dohodě o surovinách. Prosím, chcete nějaké závěry? Chci poděkovat všem těm, kteří se vyjádřili, odezdali své stanovisko, pozměňovací návrhy do 26. května, to už jsem říkala, a určitě neuškodí, když něco předložíte. Tato stanoviska, ať to bude výbor pro zahraniční věci nebo ITRE, všechna jdou stejným směrem zhruba, čili nelišíme se nijak diametrálně v rámci této instituce. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji a chci připomenout, že pozměňovací návrhy mají termín 26. května v poledne. 14. června budeme hlasovat. To, že je tak krátká lhuta na pozměňovací návrhy, to je to, že potřebujeme dodržet eh, lhůtu do hlasování v komisi 30. června. To znamená, je třeba eh, také dodržet i lhůty na překlad a podobně. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Tři členové našeho výboru se zúčastnili čtvrté konference OSN o 48 nejméně rozvinutých zemích světa. Konference schválila nový program, nový akční program na další desetiletí, proto aby bylo možné pomoci těmto zemím a zlepšit životní úroveň jejich občanů. Dávám slovo panu Devovi, který byl v čele této delegace. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já Paní předsedkyně, tato mise na konferenci OSN, konference nejméně rozvinutých zemí, to byla velice důležitá mise a já jsem vděčný kolegům Elenofio Charles a Corina Kriču za to, že mi dovolili vést tuto delegaci. Měli jsme velmi intenzivní program Doprovázely nás eh, dvě osoby ze sekretariátu rozvojového výboru. Tom Huis, který tady teď není, a tady pan kolega. Měli jsme celou řadu setkání, ale chci ještě říci, že než jsme jeli na tuto konferenci OSN, tak jsme kolektivně informovali komisi že nechceme být považováni za jakési poradce, že chceme sehrávat eh, plnohodnotnou úlohu eh, během jednání, že chceme být považováni za plnohodnotné partnery komise a rady. Dostali se, dostalo se nám ujištění od komisaře, že se nám dostane plného respektu a budeme plnoprávní s ostatními. A to bych chtěl tady zdůraznit, to bych chtěl oficiálně zaznamenat. A chtěl bych poděkovat panu Píbalksovi za e, obrovské úsilí, které vyvinul ze své strany, abychom skutečně měli stejné zacházení jako plnohodnotní členové delegace, ne jako e, druhořadí členové či nějaký doprovod. Dostali jsme přístup do sálu plenárního zasedání, mohli jsme hovořit s kýmkoliv jsme si přáli a byli jsme účastní na konferenci i na workshopech, byli jsme plnohodnotnými účastníky všech těchto aktivit a já jsem za to velice komisi vděčný. Jsem rád, že eh, plně chápali, jak důležitá je naše účast, zejména když tady je otázka samozřejmě eh, využití eh, peněz daňových poplatníků. Chtěl bych říct si nyní, jak eh, samotné konferenci, proč je ta věc důležitá? Výbor schválil před lety iniciativu cokoliv jiného než zbraně. Anything but arms. A to e, právě e, znamenalo určitý krok e, ve snaze pomoci těmto nejméně rozvinutým zemím trošku se pozvednout. Bohužel pouze dvě země se z této kategorie vymanily, ostatní jsou stále v této kategorii. Tyto země jako, označené jako nejméně rozvinuté, LDC, jsou země, které eh, mohou vyvážet do EU bez jakýchkoliv omezení. A tomuto programu říkáme Anything but Arms. Postupně jsme trošku uh, přišroubovali ty pojistky, ty ventily toho, co je možné vyvážet. Teď Konkrétně jsme udělali určitá omezení u zemědělských eh, produktů, ale zase se teď vracíme eh, k původnímu programu. To je velmi užitečné, velmi nápomocné. A eh, závěr je, že v dalších deseti letech Eh, doufáme, že se počet LDC sníží ze 48 na 24, zatímco za předchozích deset let pouze dvě země se vymanily z této kategorie nejméně rozvinutých zemí. Po pěti měsících jednání Eh, bylo jednáno o tom, eh, jaká podpora se může eh, poskytnout těmto nejméně rozvinutým zemím. Záleží samozřejmě také na tom, co LDC samotné budou udělat, aby se vymanili z této kategorie nejméně rozvinutých do trošku více rozvinutých. Takže co jsme doporučovali, aby samotné LDC udělali? Doporučili jsme, aby LDC eh, zvýšili přidanou hodnotu eh, ze svých eh, odvětví založených na, čistě na surovinách, na určitém zpracování. Také jsme doporučili, aby diverzifikovali místní produkci aby se soustředili také na přidanou hodnotu v zemědělství, ve zpracovatelském průmyslu i ve službách. Paní, předsedo, paní předsedkyně, my víme, že jejich schopnost eh, produkce je zatím velice nízká, ale je možné, aby se postupně rozvíjely od zemědělství ke službám a aby celkem dost rychle tyto, tento pokrok učinili. A eh, v subsaharské Africe například máme ten příklad použití mobilních telefonů, kde je možné poskytovat nejen telefonní služby, ale také například finanční transakce, e, výběr hotovosti, prodej, e, nákup, e, výběr nejlepšího zboží a tak dále a tak dále. Prostě je tady celá řada možností, které se objevují s novými technologiemi, zejména s telekomunikačními možnostmi, které dávají určitý přístup eh, v LDC také k oblasti služeb. Také eh, jsme podpořili LDC a komisař Pilbax je eh, tady odhodlán, abychom těmto nejméně rozvinutým zemím umožnili lepší využívání tradičních i obnovitelných zdrojů energie. Také jsme Eh, vyzývali LDC, aby odstranili překážky investic, aby přímé zahraniční investice eh, se mohly stát motorem růstu, které umožní těmto LDC dostat se do kategorie eh, více rozvinutých zemí. Eh, aby tady byla zaručena bezpečnost investic, ochrana investic a také vlastnická práva, aby byla náležitě chráněna, aby zde byly eh, právně závazná pravidla eh, partnerství PPP. To všechno je zapotřebí a komise je připravena toto podpořit, tomuto napomoci a podporovat tato partnerství. Celkově vzato mohu říci, že setkání, která jsme absolvovali, byla velice intenzivní, ale také velice konstruktivní. Získali jsme pocit, alespoň na papíře, tedy alespoň verbálně, že to bylo velmi konstruktivní Eh, pro partnerství s LDC v nadcházejících deseti let. Ovšem, co bude konkrétním výsledkem, bude záležet to, co uděláme, jak to uděláme a jak se zaměříme, jakým směrem se zaměříme. Také eh, zhruba 50 eh, nejvyšších představitelů státu a vlád eh, se eh, objevilo v sále, včetně prezidenta Iránu, i když někteří třeba jen trošku se myhli v sále. Prezident Iránu, jak bylo vidět, nic nepochopil z Adama Smise. Prostě jediný způsob, jak získat peníze tady, je získat, vytáhnout ty z kapes chudých. Takže já jsem se dovolil mu poslat knihu o Adamu Smithovi, aby pochopil, jak se vytváří bohatství. Ale pak tam byly i některé další zajímavosti. Například eh, turecké orgány byly velice eh, pozornými hostiteli, velice jim záleželo na bezpečnosti, na otevřeném přístupu na konferenci a já musím říci, že se nám dostalo velice dobrého eh, zacházení, velice dobrého přijetí a já jsem vděčný kolegům za velmi usilovnou práci. Děkuji. Děkuji, pane Deva. Dostává slovo paní Kretu. Děkuji. Také já bych chtěla začít poděkováním kolegům Eh, poslancům, ale také kolegům ze sekretariátu, kteří nám velice pomohli. Musím říci, že to opravdu bylo velice dobrá konference a velice zajímavé téma pro Evropský parlament. Samozřejmě, že tady je také otázka, jak účinné jsou takové konference, které se konají jednou za deset let, kdy se sejde tisíce lidí u velmi ambiciozních cílů, ale musíme eh, mít také určité reálné představy, eh, co je možné uskutečnit z těchto cílů. Prostě je tady rozdíl mezi cíly a realitou. Dost velká vzdálenost mezi cíly a realitou. Možná by se takové konference měly konat častěji, nebo mm, podobně. Pro mě je jasné, že eh, příspěvek EU tady byl plně oceňován, plně uznávám eh, jako velký přínos pro mezinárodní rozvojovou pomoc. A také byly zajímavé naše dlouhé diskuze s komisařem Pilbalksem, který nám byl naprosto k dispozici za to, to jste říkala a za tomu patří naše poděkování, byl nám naprosto k dispozici. A skutečně eh, tady Evropská unie byla uznána jako největší dárce eh, byl tam nejen prezident eh, Ahmadinejad, ale také další řada obrov, velmi důležitých představitelů, kteří eh, eh, také upozorňovali, že tady je lhostejnost některých zemí vůči osudu celé této planety. To také se hovořilo o určité frustraci, ale současně i o tom, že je to eh, velice nebezpečná cesta. Musíme tedy být mnohem eh, opatrnější na politickou dimenzi v této oblasti. Musíme dát pozor, jakým způsobem komunikujeme. A eh, to je samozřejmě další diskuse o úloze Evropské unie v systému OSN v Istanbulu jsme měli také celou řadu setkání eh, s eh, zástupci eh, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a dalších. A takovýto typ zasedání a výměna názorů jsou skutečně velice užitečné. Děkuji. Paní Teo Karos. Děkuji, paní předsedkyně. po tom všem, co řekl pan Deva a co řekla Korina, já už nemám moc co dodat. Setkali jsme se ze zástupci nejméně rozvinutých zemí. Setkali jsme se také s různými nevládními organizacemi. A to byla setkání, která nás přesvědčila, že je opravdu eh, potřebné vyvážet demokracii z EU do těchto zemí. První věc, která je zapotřebí, je konsolidovat demokracii, dobrou zprávu a řízení v těchto zemích. A teprve potom budeme moci začít pracovat, eh, protože v celé řadě úrovní existuje korupce. A teprve, když se Eh, podaří odstranit, obejít tuto korupci, je možné dostat se na úroveň občanské společnosti a tam teprve působit. Je zapotřebí provádět monitorování a ne se pouze jednou za deset let setkat a tam konstatovat, jak se situace vyvinula. Program byl vypracován a pokud jde o uplatnění programu, to je třeba velice podrobně monitorovat, aby náš výbor a celý Evropský parlament ale také Evropská komise, aby věděli, jak na tom jsme. Ano, byl tam eh, iránský prezident, byla tam řada dalších prezidentů, ministrů zahraničních věcí a podobně. Tak eh, ministr zahraničí Kypru, Kyperské republiky tam byl a ten nebyl pozván na žádnou akci, protože Kypr nebyl pozván mm, organizátorskou zemí. Takže si dovedete představit minister zahraničních věcí, který je držen stranou eh, ministerské večeře, ačkoliv je to minister z jedné z 27 členských zemí EU. Chceme-li tedy vyvážet demokracii, pak bychom měli začít tím, že budeme respektovat demokracii eh, v vlastní zemi, což je přece první povinností začít sami u sebe. Děkuji a dávám slovo komisi. Ne, pardon, pan Vilky má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za Eh, ocenění komisaře Píbalkse. Já se postarám, aby se mu vaše poděkování dostalo. Rád bych reagoval na několik věcí eh, z toho, co řekl pan Deva. Za prvé, otázka partnerství. A také důležitost partnerství, to bylo velmi důležité v této konferenci, také to byla jedna z nejtěžších otázek eh, v těchto jednáních. A ten aspekt partnerství Otázka zněla, kdo pomůže těm nejchudším zemím světa? Je to partnerství mezi LDC a tradičními dárci, nebo jsou tady i jiní aktéři ve světě eh, dneška v současné architektuře? To byla klíčová otázka těchto jednání. Já bych řekl nesnad, že to zatížilo diskuse, ale přece jen to bylo přítomno. Bylo v Istanbulu jasné, že rostoucí ekonomiky, které byly tak trošku tímto zahnány do kouta, rozhodně nemají v, záměr, v záměru na tomto partnerství se podílet. Ale určité kroky jsme učinili. Také v rámci spolupráce jich-jich abychom dali určitou úlohu eh, rostoucím ekonomikám, aby podpořili akční plán. Komise se domnívá, že je třeba na příštích konferencích sledovat možnosti globálního partnerství pro rozvoj. Další otázka, kde chci reagovat na vystoupení pana Deva. To je jedna z otázek, která pravděpodobně bude dále monitorována po konferenci. Samozřejmě, že komise a další aktéři rozvojové politiky budou sledovat všechny cíle, všechny akce které jsou obsaženy v istambulském akčním programu a budou se je snažit co nejlépe je to možné eh, realizovat v partnerství s LDC. Ale ta otázka graduace je jako eh, tedy to, ta otázka vlastně vymanění se z té kategorie to je otázka schoulostivá, složitá, protože vlastně LDC sami o to eh, vymanění se z této kategorie příliš nestojí, protože by přišli o některé výhody. Eh, v akčním programu eh, z Istanbulu jste objevila například taková pracovní skupina, která hovoří o hladkém eh, postoupení do vyšší kategorie. Eh, například otázka Anything but Arms a další, eh, další podobné programy, že by podporovali tyto z LDC. Musíme se ale dívat i na další otázky, které by mohly usnadnit celý tento proces postoupení do vyšší kategorie. Já myslím, že asi tím mohu vystoupení uzavřít. V každém případě myslíme, že fórum LDC bylo takovým polovičním úspěchem. Bylo to velice důležité setkání s velmi důležitými diskusemi. Myslím, že EU z tohoto setkání vyšla se ctí Eh, byly zde eh, setkání na vysoké úrovni, byl tam kom, eh, předseda komise Barroso, ale také komisař Píbalx, jejich vystoupení byla náležitě zaznamenána. Ale mm, dokument, který vzešel z této konference, ještě asi do budoucna mm, musí uvažovat o tom, jak lépe, užitečněji dosáhnout cílů, které byly schváleny konsensem. Schvalování konsensem není jednoduchá věc. Asi bychom se měli snažit eh, zjistit, jak dosáhnout více operativních eh, výsledků z takové konference. Děkuji. Děkuji. Chcete něco dodat, pane Devo? Um, conscious of the time, but there was a... Vzhledem k času, já bych se chtěl dotknout jednoho tématu a prosil bych, aby komise na to odpověděla. Eh, jak eh, neusnout na dalších deset let a sledovat, co se děje? A sledovat to každý rok nebo každé dva roky, jaký je tedy ten vývoj? mám předat slovo komisi? Děkuji. E, co se týče rozvojové spolupráce s nejméně rozvinutými zeměmi, my se na ně soustředíme jakožto na skupinu států v rámci naší politiky. Týká se to obchodu v rámci VTO, a, ale tyto státy nepředstavují se skupení, které by uznávala Světová banka eh, a ono to má omezené užití, jak si tato sestava. Týká eh, se především naší rozvojové pomoci. Proto také eh, výkazy a informace o této skupině nejméně rozvinutých zemí Eh, eh, odpovídají požadavkům OSN, kde jsou pravidelně předkládány zprávy a my se o ně s parlamentem samozřejmě eh, dělíme, ale monitorování akčního, istambulského akčního programu přece jenom zůstává otevřené a bude potřeba toto vypracovat. Ale jeden z významných milníků v následujících deseti letech bude taková zpráva v půlce, to znamená v roce 2015 a my se budeme muset podívat, co jsme dokázali, ale předtím každý rok nebo každý druhý rok bychom eh, měli tedy také to zhodnotit a já budu tlumočit váš eh, názor. Pan Deva, děkuji. V rámci DCI ať mě opraví eh, kdo myslí, že se mílím, ale je to klaster států, které jsou eh, považovány za ty nejméně rozvinuté a my je budeme monitorovat jaksi blíže, protože to vlastně patří mezi hlavní priority tohoto výboru, jelikož jsou to právě ty nejméně rozvinuté a postupně, jak se budou rozvíjet, jako třeba Indie, Čína a podobně, postupně, jak si mizí z této kategorie, tak ta skupina by se měla sama třeba do 20 let eh, sama zrušit a už by nemělo být co rozvíjet. On the other hand, uh, according to information... Na druhou stranu, na základě informací z konference i přední, Většina nejméně rozvinutých zemí nevyjádřila eh, vůli povýšit z této skupiny. A tak nevím, jestli je eh, potřeba sledovat implementaci programu, jestliže po nějakém čase můžeme zkontrolovat, zda ty, a ta opatření byla implementována, jinak je to beznadějné a jinak nemají žádnou šanci, že eh, se rozvinou. Ano, my musíme být opatrní, nemůžeme eh, dávat jenom cukr, ale taky byč. A jinak by chtěli samé, eh, samý cukr a nikam by se neposouvali, prostě by jim šlo jenom o tu odměnu a ne o vlastní rozvoj předsedkyně. Eh, myslím, že na této otázce budeme ještě muset rychle zapracovat a protože jsme se nedokázali zcela shodnout na otázkách a odpovědích, já přece jenom navrhuji přejít k dalšímu bodu. Ehm, takže na závěr dnešního dne eh, přistoupíme k misi pro sledování průběžných prezidentských voleb, prezidentských voleb v Nigerii 16. dubna. Evropská unie měla eh, početnou misi pozorovatelů, eh, které eh, řídil kolega Petrle, který se právě k nám připojil. Mise Unie zůstala v Nigerii tři měsíce od před volbami se připojila ještě také parlamentní pozorovatelská delegace, kterou eh, vedla Marian Dišiva a hm, ostatními členy byli pan Jean Lambert, pan eh, Fernando López Abilar a další. Takže já navrhuji, abychom nejprve vyslechli zprávu pana Peterle a potom paní nedrčevá a prosím, aby nikdo nepřekročil tři, maximálně čtyři minuty. Děkuji. Pan Peterle. Hvala lepa za besedo. Jaz sem vesel, da sem doživel to posebno izkušnjo eh, s 141 dolgoročnými in kratkoročnými opazováními. Uh, měli jsme, máme nějaký technický problém? De, de. Excusez-moi, excusez-moi. Uh, e, zdá se, že není tlumočení ze slovinštiny. Juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut me donner des, des informations? Se ptá, zda, co se děje, jaká, e, jaký je problém? Ne, Eh, ptá se řečník, ne, ne, eh, slovinština není zastoupená, zdá se. Eh, zdá se, že váš jazyk nebyl identifikován <laughs> ani slovinci. Čili zřejmě se jedná o technický problém, bude možné to vyřešit, anebo bude pan Petrle, ne, slovenč, slovinština není zastoupená dnes, no, takže bez slovinštiny, to je tedy den, ano, bude možné hovořit anglicky? Dobrá, budu pokračovat anglicky a kolegyně to doplní francouzsky, že? byla to výzva, dohromady se jednalo o 140 eh, pozorovatelů krátkodobých i dlouhodobých zpráva eh, eh, byla velmi kritická před čtyřmi lety a tehdy byla vyprac, byl vypracovaný dlouhý seznam doporučení s tím, že některá tato doporučení byla skutečně jaksi nigerskými orgány seriózně zapracována, takže došlo ke změně ústavy, k, k změně volebního zákona a nezávislá volební státní komise byla lépe strukturovaná a tentokrát Eh, odvedla dobrou práci a obecně se dá říci, že byly zajištěny i technické podmínky. Ne na první pokus, ono totiž 1. dubna byly volby nejprve zrušeny, protože nebyly všechny hlasovací lístky rozdány včas eh, do všech volebních místností, takže volby byly odloženy, ale Eh, na druhý pokus už to bylo mnohem lepší a já bych eh, řekl, že jsme, co jsme tak pozorovali, eh, voličů bylo 73,5 milionu a měli opravdu příležitost volit v klidné, důstojné a bezpečné atmosféře. Obecně jsme pozorovali dobrý eh, volební proces, především v první fázi a později eh, v té citlivější fázi eh, volebního procesu tam bylo víc problémů. Mm, and, uh... Uh, we will report on that in, in our report, which uh, final report. V naší závěrečné zprávě která bude předložena za týden, se všechno podrobně dočtete. Jak už jsem říkal, první fáze probíhala dobře po prezidentských volbách. Technicky to bylo dokonce ještě lepší než první parlamentní volby. Tam docházelo k násilí ale všechno je relativní, bylo tam méně násilí než před čtyřmi lety. A proto jsme také viděno relativně byli tímto potěšením. Volby guvernérů byly nejobtížnější, tam bylo ještě více zastrašování a více násilí. ale bylo to, jak už jsem říkal, lepší než před čtyřmi roky. Myslím si, že tím jsem vyčerpal své tři minuty. Pokud je o Evropskou unii, proto bylo důležité, aby tam byla přítomna. Byli jsme vítáni a byla vyjádřena naděje, že budeme přítomni do konce jsme eh, dostali roli koordinátora. Bylo také, byla také společná prohlášení a setkání koordinační. A myslím si, že je to dobrý základ pro vybudování dobrých vztahů mezi EU a Nigerií. A tento moment bychom měli nadále rozvíjet proto jsme také zatím ještě nepředložili závěrečnou zprávu. To bude za měsíc, za dva. Nám jde o to, abychom tento proces voleb pečlivě přeskoumali. Zatím to ještě není ukončené a uzavřené. Všechny důvody pro násilné, násilný vývoj nebo konflikt, ty příčiny zatím nejsou odstraněné. I nadále jsou tam věci, které musíme velmi pečlivě prověřit a jde o to, abychom zasáhli už také preventivně. Musíme se konkrétně pokusit něco udělat a tím bych to ukončil. Prozatím ještě jednou zopakuji, že děkuji všem, paní Nedělčevě a dalším. Vytvořili jsme dobrý tým a myslím si, že parlamentní dimenze je velmi důležitá a také demokratický proces v Nigérii takto získal vyšší legitimitu. Rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji, pane Petrle, a nyní dám slovo paní Nedelševa té dám čtyři minuty, protože si je vyjednala. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Takže já vám chci také poděkovat za příležitost prezentovat zprávu delegace Evropského parlamentu, které jsem předsedal. Delegace Evropského parlamentu se skládala ze čtyř členů, já, kolegyně Jean Lambert, pan Juan Fernando Saginar a eh, ještě eh, čtvrtý kolega. Byli jsme tam od 13. do 18. dubna a chtěla bych poděkovat všem kolegům za jejich velkou angažovanost a entuziasmus a přesně jsme aplikovali jaksi etický kodex a moc jim za to děkuji. A děkuji i panu Petrlemu, protože od začátku nám umožnil kompletní integraci do pozorovatelské mise Unie a byla to vynikající spolupráce, která nám umožnila celou dobu konzultovat eh, svou činnost a koordinovat poselství, které chceme předat eh, při eh, tiskové, které jsme chtěli předat při tiskové konferenci. Chci také poděkovat celému týmu sekretariátu Evropského parlamentu při prezentaci programu i při briefingu na místě. Bylo to opravdu velice nápomocné. Pak bych chtěla zmínit tři body. Za prvé, kontext voleb eh, na základě hlavně setkání s profesorem Žega a prezidentem Gudlakšatatanem i se zástupci eh, opozice, národními pozorovateli a občanskou společností. Schválně to tady cituji, protože my si takto jsme si vytvořili určitou představu, že eh, jak si i náš názor se formoval za pomoci dalších pozorovatelů dále, co jsme viděli ve volební den a konečně několik doporučení na základě pozorování z z volebního dne. Jinak samozřejmě ta zpráva potom bude daleko podrobnější. Takže o co šlo v těch volbách? V porovnání s předchozími volbami, které jak se shodneme, neodpovídaly mezinárodním normám. Tady šlo o to, aby to byly důvěryhodné volby. A jednalo se o několik několik volby. První zkouška bylo odložení voleb 2. dubna a e, v důsledku e, rozdání volebních lístků, takže volby byly odloženy na 9., 16. a 26. dubna. Také bych chtěla zdůraznit, v čem je specifický ten systém? Prezidentské volby tam eh, se vycházely z kvalifikované eh, plurality, kdy kandidát musí získat aspoň čtvrtinu hlasů ve dvou třetinách států. To je důležité pro legitimitu toho kandidátu. Co se týče registrace ehm, kandidátů, 21 kandidátů se přihlásilo eh, do voleb, z toho pouze jedna žena. Konstatovali jsme, kontroverzní rozhodnutí minulého prezidenta znovu kandidovat, nicméně opozice nebyla konsolidovaná a e, takže tam e, byla nejednotná a bylo to vidět i ten před volbami, že se jeden pokus o koalici nepovedl. E, dále pak otázka využití státních zdrojů během kampaně tam důležité ale bylo hlavně, aby se zamezilo násilnostem. Takže v, v den voleb jsme se rozdělili do dvou skupin. E, jedna byla v Buža, jedna v Mina. Zase, jak si ten e, systém je specifický, je to, jsou to vážené hlasy, ráno akreditace, odpoledne e, volby a to se udělalo proto, aby nemohl někdo volit několikrát Ovšem samozřejmě vedlo to k velikému zdržení. Lidé tam stáli hodiny ve frontě, kdy napřed ráno se zapisovali do volebních seznamů a odpoledne hlasovali. E, obecně volby proběhly v klidu a, v, a velmi jaksi spořádaně. Tady bych chtěla zdůraznit pozitivní roli bezpečnostních složek, které se chovaly profesionálně a výborně. Co se týče eh, vzdělanosti voličů eh, na venkově a ve městě, jsou velké rozdíly eh, a co se týče situace po volbách, já bych chtěla zdůraznit jednu věc. Všechny nás velmi zaujalo, že žádný z kandidátů neprohlásil, že vyhrál před oficiálním vyhlášením výsledku. Na rozdíl třeba od pobřeží Slonoviny to hodně uklidnilo situaci po e, volbách. Goodluck Jonathan e, vyhrál první mandát, potom jsme slyšeli o násilnostech, ale parlamentní delegace nebyla svědkem těchto násilností. A jaká doporučení tedy může naše delegace učinit? Za prvé, podporujeme e, větší účast žen v politickém životě. Za druhé, co se týče dostupnosti médií a svobody slova, to také je potřeba podpořit. A jednu věc považuji za zvlášť důležitou, a sice, že je třeba zlepšit politickou pluralitu. Je stěžení, aby i eh, eh, opozice měla prostředky na přežití, to je otázka financování politických stran. Dále pak, co se týče volebního zákona z roku 2010, možná bychom mohli Ehm, ehm, mohli, mohli by taky řešit situaci, eh, kdy eh, si voliči stěžují, kdy mají pocit, že jejich práva byla pošlapána a pravidelně by mělo docházet k aktualizaci volebních seznamů, tak je třeba řešit otázku eh, vol hlasování ehm, nezletilých a potom je, je třeba eh, ještě vyřešit eh, eh, jmenování do volební komise, kterou v tuto chvíli zatím jmenuje prezident. Takže já bych řekla, že by to chtělo lepší metodiku, aby voliči měli větší důvěru a obecně pro, i pro nás by to bylo lepší. My jsme cítili na jedné straně za prvé, tím, že jsme byli tak zapojeni, tak moc děkuji, zapojeni do mise Unie, děkuji tady panu kolegovi a já mohu říci, že jsme skutečně mohli přispět k demokratizaci Nigérie. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo komisi. Já nevím, pan Melado? Service extérieur, excusez-moi. Bo vnější služba? Děkuji. Já jsem eh, pan Melado z vnější služby eh, de divize pro volby, eh, takže jenom pár stručných poznámek a pak předám slova, slovo kolegyni také z, z vnější služby, která se specificky zabývá Nigerií. Tak zaprvé, abych navázal na komentáře obou poslanců, kteří se účastnili mise. Byla to pozorovatelská mise, která byla velmi užitečná, velmi přínosná pro bilaterální vztahy mezi Unii a Nigérií. Byla to pozorovatelská mise, která umožnila posílit roli a kredit Evropské unie jako partnera Nigérie v rámci eh, volební reformy, v rámci reformy státu a také umožnila zesílit politický dialog a zesílit partnerství mezi Unií a Nigerií. Čili tato pozorovatelská mise na jedné straně nám umožnila jak si profesionálně zmapovat průběh e, voleb a současně to přináší velkou přidanou hodnotu bilaterálním vztahům. Teď bude důležité dál monitorovat aplikaci doporučení a e, tak aby tato mise nebyla jednorázovou pozorovatelskou misí, ale další etapou v našich bilaterálních vztazích. A teď bych předal slovo kolegyni, která by toto mohla ještě potrhnout. Paní Wright si chce vzít slovo? Ano, stručně, děkuji. Co se týče zeměpisné e, divize e, bylo to skutečně intenzivní období vlastně od voleb v roce 2007, intenzivní dialog e, s nigerijskou vládou o volební reformě, která byla nezbytná. A my taky bylo potřeba zlepšit naši spolupráci a my poskytujeme pomoc s touto reformou v rámci Fondu pro eh, rozvoj. Konají se tři schůzky eh, ročně eh, na vládní úrovni, během nichž byla řeč o prohlubování demokracie a o reformě volebního procesu v Nigérii takže e, my toto považujeme za velice pozitivní signál Nigérie e, samozřejmě byla ovlivněna i vývojem v tom širším regionu, byla ovlivněna arabským jarem a e, uvědomovala si po celou tu dobu tedy toto pozidí a zdaleka nepodceňovala násilnosti v severní eh, Nigerii, takže asi tolik. Děkuji. Paní Lambert, chtěla jste k tomu něco dodat? Díky. Thank you. Um, yeah. Ano, velice mě potěšilo, že jsem měla možnost se účastnit pozorovatelské mise a ráda bych poděkovala panu Petrlemu i paní Nedelčeva. Mm, bylo to řídili to velice kompetentně a i podpora ze strany pracovníků byla velmi cená. Zazněla tady řada e, pozorování, která bude potřeba v budoucnu sledovat vlastní průběh voleb. My jsme měli e, pozorovatele na různých místech. V některých oblastech si stále myslím, že e, jsou pochyby, protože politická situace v oblasti delty a podobně přece jenom ještě e, ne, nejistá, čili to je politický problém. Chtěla bych taky zdůraznit, že v průběhu eh, voleb se ukázalo, že z těch, troj, z těch tří voleb ty parlamentní byly nejméně významné, že zřejmě velké peníze v tom eh, politickém systému leží jinde, ale byla to zajímavá výzva pro Evropský parlament, především z hlediska eh, jaksi monitorování dalších následných kroků z parlamentní perspektivy, tedy je to o tom, jak lépe rozvíjet spolupráci s vlastním nigerijským parlamentem a jak lépe, jak zlepšit kvalitu voleb. Protože zase mnoho lidí nám říkalo, eh, volby jsou lepší, tentokrát jsou lepší, ale příště by měly být ještě lepší. A nevím, jestli parlament Eh, je toho názoru, že spolupráce mezi naším parlamentem a eh, vnější službou a, a Nigerií, jak si, jestli je dostatečná a se bude potřeba zesílit. Dobrá, děkuji. Já myslím, že tedy tím jsme vyčerpali program, není co dodat. Eh, bylo to skvělé. Děkuji vám za účast. Eh, a připomínám, že zítra se sejdeme ve stejném sále v 9, 9 ráno a připomínám všem poslancům, aby si vzali sebou hlasovací karty. Budeme hlasovat elektronicky, nezapomínejte na to, je to důležité. Děkuji, hezký večer a nashledanou zítra v 9.